Vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že bychom mohli zahájit dnešní dopolední schůzi, protože jsou zde všichni uh, účastníci, kteří jsou uh, uh, podle programu. Chci ještě říct, že první bod uh, bude zhruba do 3 čtvrtě na 10. Pan Garces Ramon nás informuje o své zprávě, což je zpráva z vlastního podnětu a Eh, také je to vlastně reakce na návrh Evropské komise, který se týká nového programu Evropské spotřebitelské politiky. Potom ještě mám několik oznámení, ale ty řeknu až předtím, když se začne hlasovat, protože tady bude více osob. A pak se ještě podíváme na takové eh, spíše technické věci. Jedná se o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. A Eh, to je tedy plán na dnešní dopoledne. Jsem rád, že mezi nás přišla paní Vivian Mišu z Generálního ředitelství pro spravedlnost, paní Livia Mikou, paní Korina Tomblum, pan nebo paní Gosta Petry a také zde vítám zastoupení předsednictví. Omlouvám se, nevím, jestli to dobře vyslovím. Niotu Lemu, je to tak? Eh, jsem eh, zde eh, jsem rád, že zde máme předsedu pracovní skupiny pro spotřebitelská práva, kteří velice usilovně pracují na těchto otázkách. Jsem velice rád, že náš výbor pokročil v této zprávě z, vnitřní, eh, z vlastního podnětu a jsem velice rád, že teď vlastně můžeme také přispět k vašemu procesu tím, že přispějeme našimi vlastními podněty. Teď dávám slovo pana, panu zpravodaji. Pan Vincent Miguel Garces Ramon, prosím, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dnes v rámci tohoto výboru zahajujeme jednání na toto velice důležité téma. Co se týče této zprávy, chtěl bych předeslat některé aspekty. V červenci jsem byl pověřen výborem, abych vypracoval tuto zprávu na základě sdělení Evropské komise k Evropské agendě spotřebitelské politiky, tak aby e, toto téma mohlo být ještě posíleno. Souhlasíme principitálně s některými návrhy, které byly předloženy. Existují také některé mm, případy bezprecedentního charakteru z hlediska přijetí této agendy. Důležité je zajistit lepší ochranu spotřebitelů a znovu obnovit důvěru spotřebitelů. Máme jeden příklad. My nyní očekáváme také mm, zprávu ohledně evropských občanů a také sdělení ohledně mm, elektronického obchodování. A co se týče roadmap, tady jde e, o aspekty mm, právního povahu, právní povahy. Jsou to aspekty, které by měly být předmětem diskuse a mm, bylo by vhodné, abychom e, zjistili, jaká různá stanoviska k těmto bodům existují předtím, než přijmeme rozhodnutí. Pak máme Horizontální program 2020, i ten by měl být zohledněn z hlediska mm, porozumění potřeb spotřebitelů. Na druhé straně musíme zohlednit všechny aspekty z hlediska ochrany zdraví. A dále musíme také zohlednit trvale udržitelný eh, rozvoj, který musí být v budoucnosti zajištěn. V důsledku toho je důležité si uvědomit, že tento, tato zpráva by měla být projednána v rámci našeho výboru. A tato zpráva zapadá do velmi konkrétního kontextu. A sice je to finanční a hospodářská krize. Máme také sociální krizi a tato krize dopadá zvláště na některé konkrétní členské státy. My musíme nyní přemýšlet nad tím, jakou úlohu mají se hrávat spotřebitelé v ekonomických a sociálních modelech Evropy. Měli bychom také proskoumat, jakým způsobem eh, se tato ekonomická situace dotýká spotřebitelů, zvláště co se týče důvěry. Důvěry, která by zde měla být zajištěna z hlediska evropského ekonomického systému. Dále se domnívám, že spotřebitele by měly být vnímány nejenom jako eh, subjekty, které působí na trhu, ale také jako právní subjekty. Víte, že existuje princip eh, evropského občanství, tam byla některá práva zakotvena. Spotřebitelé by měli být vybaveni dostatečnými právními nástroji aby mohli reagovat na současnou situaci. V současné situaci zaměstnanost je eh, velkým problémem, existuje velká nezaměstnanost a také kupní síla klesá. Nerovnosti se zvyšují. A to vše jsou aspekty, které se objevují v současnosti a vedou k tomu, že zvyky spotřebitelů se začínají měnit. Můžeme také konstatovat, že profil spotřebitelů se změnil. To je tedy současná situace, na kterou musíme reagovat a musíme se podívat na to, jak by všechny tyto aspekty mohly být zohledněny ve zprávě, kterou budeme připravovat. Zvláště bychom se měli zauředit na to, jakým způsobem se mění spotřebitelské kruhy, jak také reagují spotřebitelské organizace. Často jsou tyto spotřebitelské organizace přetíženy v důsledku eh, současné situace. Co se týče návrhu, který byl předložen ze strany komise, já se domnívám, že je to hodnotný příspěvek, je to dobrý základ, který nám umožní pokračovat v práci nad tímto tématem. Musíme samozřejmě zohlednit všechny úvahy, které budou v diskuzi vyjádřeny. Například bychom měli také se zabývat eh, otázkou vysledovatelnosti. A dále označování informace ohledně produktů a také mm, ohledně sociálních podmínek, za kterých byly tyto produkty vyrobeny, to znamená trvale udržitelný vývoj, sociální aspekty, dále důstojná práce nebo důstojné pracovní podmínky. To všechno jsou úvahy, které by měly být zohledněny v našem textu. Dále se domnívám, že bychom se měli také zabývat situací evropských spotřebitelů ve vztahu ke globalizaci. Pravidla oblasti mezinárodního obchodu jsou určující pro mm, oběh zboží a služeb. A tato pravidla nejsou určována pouze Evropskou unii, jsou součástí rozsáhlého balíčku ze strany VTO. V této souvislosti musíme také zjistit, eh, do jaké míry mezinárodní trhy pro zboží a eh, služby mají vliv na evropské trhy. Máme také zde otázku finančních služeb. I to má negativní dopad na některé spotřebitele. Existují některé konkrétní finanční produkty. A sta tisíce evropských občanů se v důsledku těchto produktů dostalo do velmi složité situace Eh, dopadlo to na středatele, kteří byli postiženi. Dále byly vytvořeny také některé eh, preferenční kvóty v této oblasti. A toto vše se negativně eh, projevilo na úrovni moderních nástrojů financování. Další aspekt této zprávy se věnuje ochraně zdraví. Je tato oblast aby měla být předmětem zkoumání a to v tom smyslu, do jaké míry eh, tento program Evropské spotřebitelské eh, politiky má dopad na tuto oblast a jak nějaké eh, finanční hm, potřeby zde budou, jaké finanční dopady bude mít eh, tento program. Musíme se podívat také na možný harmonogram a na podmínky realizace této, tohoto nového programu Evropské spotřebitelské politiky. Nesmí to být pouze retorické cvičení, musíme mít dostatečné finanční nástroje proto aby spotřebitelé mohli být chráněni, abychom měli dostatečné nástroje, které by také podnítily případný ekonomický růst. Já jsem ochoten nyní si vyslechnout vaše názory během eh, této první eh, společné diskuse. Nejenom jsem ochoten eh, zohlednit vaše názory, vy můžete také mm, vystoupit k širšímu panelu otázek a e, jsem tedy připravena na diskusi e, v rámci našeho výboru. Uh, Já vám mnohokrát děkuji, uh, pane uh, Gazesone. To je velice dobrý začátek. A teď si vyslechneme stínové zpravodaje. Paní Kaniety tady není, nevím, jestli pan Švab za EPP něco řekne. Vím, že pan Schmidt eh, bude hovořit místo pana Rošvora, paní Rilé tady. Já jsem tady jako stínový zpravodaj naší frakce a potom samozřejmě paní Senelová, další, další tady poslanci, paní Heď. Tak uvidíme. Chcete na seznam řečníků? Dobrá. Takže, pane Švabe, eh, chcete začít? Pane předsedo, já si myslím, že eh, je zdvořilé, když je jako zástupce EPP eh, řeknu eh, něco místo paní Kaniete, eh, která tady nemůže být. Chtěl bych poděkovat. zase se nám, to, že to je opravdu velice ctižádostivé sdělení komise. Je známé, že mnohé členské státy jsou na hranici možností. A řada těch návrhů, které v současné mm, době Eh, které v současné době eh, vycházejí, tak prostě členské státy jsou na hranici možností je prosazovat. Takže další věci, přicházet eh, s dalšími návrhy je obtížné. Takže žádost tohoto dokumentu je opravdu pozoruhodná. Nicméně shodneme se, a kolega Karsen Sadaman to zdůraznil, že spotřebitelská politika je důležitou složkou evropského práva a um, že může být efektivní, účinná, pokud se zaměří na vzdělávání a poznatky eh, a vědění tedy eh, spotřebitele. A proto by bylo dobré, eh, když se komise pokusí ty znalosti spotřebitele hm, zlepšit s nějakým nástrojem tedy pro rozhodování spotřebitele. Eh, pokud jde o princip, tak to mohu eh, podpořit, ale nakonec musím říci, eh, že to opravdu musí zůstat proseditelné pro členské státy. Pokud se nám podaří zprostředkovat poznání spotřebitelům tam, kde se to zatím nepodařilo, že konkurence hm, potřebuje dobré rozhodování spotřebitelů, a proto spotřebitelé vlastně také spolu rozhodují. Tak eh, kdyby se nám tohle podařilo eh, zprostředkovat, tak by to bylo velice dobré. Já eh, se dotknu jenom některých věcí, ani, aniž bych to chtěl nějak natahovat. Prostě hm, například kolektivní opravné prostředky. Tam se k tomu komise staví velice zdrženlivě. Ten návrh vzhledem eh, k tomu eh, k alternativním metodám eh, řešení sporů považuje toto hm, prakticky za předčasné, ale já si myslím, že ještě o tom bude zajímavá debata. Děkuji. Děkuji. Pan Schmidt za pana Rošvora. Děkuji, pane předsedo. Frakce ALDE vítá Evropskou spotřebitelskou agendu a zdůrazňuje, eh, nebo tím, že spol, eh, to sdělení zdůrazňuje stávající problémy, eh, je důležitým příspěvkem k tomu, co je ještě třeba udělat v Evropské unii. Posílit důvěru spotřebitelů ve společný trh a chránit a zlepšovat jejich práva. To je podstatné podporujeme celkovou orientaci. Ten dokument je výborný. Já bych zdůraznil jenom několik věcí. Za prvé eh, souhlasíme eh, s tím, eh, co komise plánuje na léta 2014 k zajištění mm, bezpečnosti výrobků i potravin, zejména pokud jde o revizi v rámce pro bezpečnost výrobků. Potom také vítáme zelenou knihu k bezpečnosti některým, některých spotřebitelských služeb. To bude zásadní otázka k ochraně zranitelných spotřebitelů za druhé zlepšení eh, implementace a posílení eh, vymáhání předpisů a zajištění opravních prostředků to je třeba dělat důsledně. Parlament v současné době eh, vyjednává o směrnici, o alternativním řešení sporu a o nařízení o řešení sporu online, čili ADR a ODR. To bude silným krokem směrem k řešení nebo k posílení spotřebitele. Já jsem vždycky byl mimochodem pro kolektivní opravné prostředky, ale eh, chápu, že pro všechny frakce je to obtížný problém. Další téma, eh, které je třeba zdůraznit, je nezbytnost zlepšit povědomí občanů o jejich právech, co by eh, spotřebitelů. Je stále třeba odvést obrovský kus práce v tomto ohledu. Pro nás je pro všechny velkou výzvou eh, nalézt způsob, jak spotřebitele eh, informovat včas, tak, abychom je dobře informovali o jejich právech, abychom jim dali eh, prostor v tomto stále složitějším prostředí. Nezapomínejme v tomto ohledu, že potřebujeme prohlubovat transparentnost vnitřního trhu, musíme spotřebitelům poskytovat eh, snadno přístupná data, zejména pro přeshraniční případy. Musíme jim pomáhat srovnávat nejenom ceny, ale i kvalitu a udržitelnost zboží a služeb. Samozřejmě jeden eh, ze způsobů, jak vpřed v tomto ohledu je umožnit eh, srovnávací stránky po celé Evropské unii a pomoci jejich vzniku. Ty, se používa, ty spotřebitelé používají stále častěji při každodenních nákupech. Ano, spotřebitelský program 2014 až 20, který eh, v současné době se projednává s radou, tak tam parlament zdůrazňuje nezbytnost zřizování takových stránek. Stejně tak i jako vytváření etických kodexů nebo zásad, tak aby eh, tyto stránky ne mm, uváděli spotřebitele v omyl. Pan uh, uh, Rochefort také chce vyřídit, že si pře v úspěšnou spolupráci se, se, se panem zpravodajem Heidi Děkuji i my vítáme to, co řekl zpravodaj a vítáme tuto iniciativu komise a těšíme se na zajímavou diskuzi v této souvislosti. Ale v této souvislosti bych chtěla říci, že bychom neměli dublovat práci. To, co se týká webových stránek, myslím si, že bychom měli počkat na to, co bude výsledkem zprávy Van Voice, a pak uvidíme, co potřebujeme. Musíme dávat pozor na to, abychom nezdvojovali iniciativy. Podle mého názoru je správné, že se přesně podíváme na plány komise v oblasti General Product Safety Directive, ale také z hlediska dohledu nad trhem, protože dosavadní legislativa nebo budoucí legislativa nebude k ničemu, pokud nebude tady fungovat dohled nad trhem. A jako výbor jsme vždy uplatňovali kritiku ohledně toho, že neexistují žádné standardy z hlediska dohledu nad trhem. Toto bychom naléhavě měli eh, zohlednit. Komise již dlouho eh, tvrdila, že bude něco v tomto smyslu eh, dělat, také v souvislosti se Single Market 2. Eh, jsem napjatá, co z toho bude. Co se týče kolektivních opravných prostředků, ano, tady musíme vést společně diskusy, ale pro mě je ještě důležitější, že já osobně jsem poněkud skeptičtější, co se týče informací ohledně spotřebitelů. Uh, a pokud se podíváme na směrnice ohledně těchto práv, tak vidíme, že spotřebitelé mají sice hromadu informací, ale nemůžou s tím nic eh, udělat eh, ti eh, spotřebitelé, kteří jsou nedobře vyškoleni, mají s tím problémy. Já myslím, že v tomto smyslu by výbor měl otevřeně hovořit. Pokud tady budeme mít spoustu informací, tak to bude pomáhat pouze některým vrstvám spotřebitelů. Těm ostatním vrstvám to bude pomáhat méně, takže chci varovat před tím. Nebylo by dobré, aby vlastně tady eh, vznikl eh, vlastně eh, jakýsi prostor pro plné zaměstnání z hlediska zpracování těchto informací. Proto bychom měli mít cílenou informační politiku a neměli bychom v tomto smyslu přetěžovat od spotřebitele. Uh, <coughs> děkuji. Eh, teď vystoupíme jako stínový zpravodaj za svou politickou frakci. Chtěl jsem vlastně navázat na to, co řekla Heidi. Myslím si rovněž, že komise v červenci připravila velice zajímavý pracovní dokument, který se e, zabývá posilováním informovanosti spotřebitelů zvyšováním jejich znalostí. Myslím si, že ten titulek je zajímavý. Ale e, máme zde například různé spotřebitelské organizace, které říkají, že občas jsou spotřebitelé až přes příliš zahlcováni takovými informacemi. E, my zde se věnujeme otázkám, jako je třeba označování zboží a vždy se na to díváme velice pečlivě. Vím, že zde máme speciální výbor, kde byla paní McCarkin a to vede k jakýmsi obecnějším aspektům. Jde o to, že se musíme podívat na celý ten program spotřebitelské politiky. V, v, v, v časech, kdy jsou všechny rozpočty členských států napjaté, tak musíme k těmto věcem přistupovat realisticky. Musíme se zamyslet nad tím, jaká je ta nejoptimálnější cesta na evropské úrovni, jak skutečně pomoci evropským spotřebitelům. Eh, jsou zde toky informací, přeshraniční toky informací, ehm, máme zde služby online, offline, eh, spotřebitelé mohou volně cestovat po Evropě. Já si myslím, že jsou z té velice důležité otázky bezpečnosti potravin, eh, otázky eh, padělání výrobků, boje s padělanými výrobky. To jsou věci, na které bychom měli se soustředit. A jak říkal pan Gosas, tak i spotřebitelé mají hlouběji do kapsy. A proto některé výrobky třeba vypadají eh, velice lákavě, protože jsou za nízkou cenu, ale eh, právě tyto výrobky mohou být nějakým způsobem klamavé. To jsou věci, které, eh, na které se nyní musíme více soustředit a také se na ně soustředí i naše komentáře. S celou řadou věcí souhlasíme, celá řada věcí už zapojuje věci, které se nyní řeší a stanoví různé priority. To je teda takový můj eh, obecnější komentář. Pak ještě v tomto kontextu chci říci, že zde zcela chybí otázka vymáhání, prosazování. Už jsme učinili hodně práce ohledně směrnice o nekalých obchodních praktikách a to byla taková vlastně první zásadní věc, která se týkala harmonizace eh, v této oblasti v Evropě, protože která však nebyla dobře prosazena ve všech zemích. V některých eh, zemích také třeba chybí prostředky na vymáhání, na transpozici. A takže je důležité soustředit se na jedné straně na vymáhání předpisů a na druhé straně také na informování spotřebitelů o jejich právech. Ale to si myslím, že by mělo spíše být z té národní eh, úrovně. Upřímně se domnívám, eh, že nikdo nemá příliš peněz na to, aby eh, se mm, zde vytvářely nějaké celoevropské programy nebo aby se vytvářela nějaká celoevropská značka kvality. Myslím si, že je lepší, aby jednotlivé členské státy vytvořily určité informační eh, body, informační střediska eh, pro spotřebitele, kam se mohou spotřebitelé obracet s různými dotazy a v tom mohou hrát velkou úlohu i různé spotřebitelské organizace. Ještě mi dovolte několik dalších komentářů. Co se týče budoucího programu, jsem rád, že jste uh, eh, už jaksi naplánovaná revize, ta dlouho očekávaná revize směrnice o souborných cestovních službách. Vím, že eh, to činí určité problémy, protože celý ten eh, svět těch eh, cestovních služeb, těch zájezdů se totálně proměnil s přístupem, eh, s nástupem internetu. Myslím si, že to ale souvisí i s otázkou finančních služeb. Požádali jsme také o oblast posílené spolupráce v oblasti finančních služeb pro spotřebitele. Mm, souvisí to také i s otázkou třeba energeti- nákladů na energie, Myslím si, že to všechno bychom měli v našich návrzích zvážit a pokusit se najít nějakou přidanou hodnotu. A ještě můj poslední komentář. Co se týče spotřebitelských úvěrů, tak eh, nedávno jsme odhlasovali zprávu paní Mekolen a musíme uh, usilovat o to, abychom to, dost, abychom to protlačili dále. A teď ještě tedy ten můj skutečně poslední komentář. Vím, že komise se speciálně zajímá o jednu oblast. A tam je ještě celá řada dalších takových podobných doplňkových iniciativ v celé řadě výborů. To jsou, eh, to je oblast uh, uh, ojetých vozidel. Pokud se podíváme na hodnotící zprávu o spotřebitelských trzích, tak tam vidíme, že právě oblast eh, těch ojetých vozidel je vlastně oblast, kde je celá řada různých eh, stížností. Eh, jsou zde například problémy s nedostatečným popisem těch vozidel, která se prodávají. Dochází k tam různým nekalým postupům. Takže bylo by dobré zavést určitou přeshraniční registraci vozidel, souvisí to vlastně i s bezpečností silničního provozu. Vůbec jak funguje ten trh s ojetými vozidly. Myslím si, že bychom mohli také požádat komisi, aby s námi spolupracovala, aby se podívala na návrhy, které již existují, zda bychom tam ještě mohli nějak přidat silný spotřebitelský prvek. Nevím, jak eh, jste obeznámeni se situací v Belgii, ale jste v Belgii je takový neziskový systém, který vlastně nestojí daňové Eh, poplatníky vůbec nic. Ten systém je od roku 2004 a ten systém vlastně vedl eh, ke eh, obrovskému snížení těchto problémů v Belgii. A myslím si, že je to taková dobrá iniciativa. Možná bychom to ještě mohli do toho dokumentu jaksi přiřadit nebo nějak to přičlenit k ostatním iniciativám, což by se jistě přidalo eh, také hodnotu. To je tedy z mé strany vše. Vidím, že ještě se k nám přidali další kolegyně a kolegové. Teď dávám slovo paní Sehnalové a pak paní Het. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Takže paní Sehnalová. Děkuji, pane Eh, já bych chtěla poděkovat komisi za sdělení, panu zpravodaji za ten úvodní eh, vklad eh, do, do diskuze a chtěla bych asi vypíchnout, v podstatě navázat na to, o čem mluvila paní Rile i pan, i pan předseda, vypíchnout dvě z těch oblastí, dvě z těch priorit, a to informovanost spotřebitelů a tu oblast lepšího vymáhání. Eh, myslím, že pokud je o informovanost, tady bychom se neměli bavit pouze o, tě, o eh, informovanosti o konkrétním zboží, službách a tak dále, které umožní spotřebiteli učinit to informované rozhodnutí, ale i o větším zapojení do tvorby politik. Eh, já tady zase připomenu, jak větší zapojení evropských spotřebitelských center nebo neziskových spotřebitelských organizací, které by určitě měly mít zajištěné podmínky pro svou, pro svou činnost, což v poslední době si nemyslím, že v řadě zemí je určitě ten případ. Eh, další věc, o které bych ráda mluvila eh, při zapojování spotřebitelů je dostupnost veřejných konzultací komise eh, a to jak ve smyslu jejího zjednodušení tak eh, dostupnosti ve všech oficiálních jazycích evropské unie protože si myslím že to je poměrně jednoduchý a docela efektivní způsob k odstraňování demokratického deficitu a posilování důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh. Eh, ale souhlasím také s tím, co říkala paní Rilej, že ta informovanost by se neměla stát jakýmsi alibi eh, místo účinné ochrany spotřebitelů. Takže přejdu eh, na ten bod nebo na tu prioritu lepšího vymáhání. Já určitě vítám ve sdělení důraz na vynucování spotřebitelských práv a zmíním i stanovisko Evropského hospodářského sociálního výboru, eh, které, eh, který ve svém stanovisku, který předcházel zveřejnění aktu pro jednotný trh 2, eh, se v podstatě vyjádřil v tom smyslu, doufá, že bude v brzké době představen legislativní návrh, který se týká mechanismu kolektivního odškodnění. Už tady o tom byla řeč. Myslím si, že tento mechanismus by do spotřebitelské agendy měl patřit a měli, měli bychom v něm pokročit kousek kupředu. Děkuji. Uh, thank you, Mrs. Mrs. Head. Děkuji, paní Sehnalová, paní Head. Děkuji. Hmm. Děkuji panu zpravodaji za eh, úvodní slovo. Zcela podporuji eh, ty jeho myšlenky. Za finanční krize a ve světě hmm, narůstající spotřeby je velice důležité, abychom v Evropě i nadále co nejvíce usilovali o úroveň, o vysokou úroveň ochrany je velice důležité, abychom eh, dosahovali eh, tohoto pokroku. Je důležité zaměřit se na mm, dohled a kontrolu. Je tedy důležité eh, pokračovat v naší stávající práci. Spotřebitelem uh, uvažují stále eh, více o více věcech. Já se třeba setkám tady eh, s mladými spotřebiteli v Bruselu a bavím se s, ním o tom, s nimi o tom, jaké mají problémy eh, lidé, kteří jsou slepí, kteří neslyší. A lidé, kteří neslyší, potřebují psané informace třeba na nádražích. A lidé, kteří nevidí, zase potřebují mm, informace v brajlově písmě. Takže je důležité, abychom i takovéhle věci hledali a zaměřovali se, tak aby spotřebitel by ochranu, opravdu chráněni. Děkuji. Ještě někdo chtěl k tomu přispět eh, ke spotřebitelské agendě? Eh, dobrá, tak kdy dám slovo Vivi Mišuovi, Mišu, hm, která bude hovořit jak za DG Justice, takže Šanko. A potom poprosím eh, šéf eh, pracovní skupiny rady, pana hm, Tolmuto, aby eh, také přispěl. Takže paní Mišu. Děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem vážení poslanci a poslankyně dobré dopoledne. Jsem velice rád, že zde dnes mohu zastupovat kolegy z Generálního ředitelství pro zdraví. Jenom eh, tedy, eh, abych, eh, teď bych zareagoval na to, co jsem zde slyšela ke spotřebitelské agendě. Bylo to přijato v květnu a dnes, teď probíhá tato první debata, ale zároveň v 10 hodin začne debata na Radě pro konkurenceschopnost v Lucemburku, kde se také bude projednávat tento dokument o spotřebitelské agendě. Eh, víme, že když eh, spotřebitelské výdaje představují 56% HDP, tak aktivní účast eh, silných spotřebitelů je podstatná pro růst. My jsme už tedy zde slyšeli názor z pana zpravodaje o tom, jak si myslí, že tato iniciativa pomůže naplnit příslušné cíle. Také eh, s panem předsedou jsme eh, projednávali komplexní strategii pro spotřebitele. Už eh, dlouhá léta se bavíme o tom, jak dál. A dnes si tady s vámi vyměníme názory o tom, co nám opravdu pomůže pokročit vpřed. Minulý rok si pamatuji na Trianta Filidesovou zprávu, která eh, se zaměřovala na posílení spotřebitele a na vymáhání. Vzhledem k tomu, že teď máme méně prostředků, musíme toho udělat více za méně. Musíme eh, více spolupracovat a koordinovat. Musíme eh, činit společné kroky na úrovni EU. Ovšem i členské státy musí zajistit, aby národní kontrolní orgány měly dostatečné zdroje k naplňování eh, své misi. My eh, eh, efektivně monitorujeme náležitou implementaci veškeré spotřebitelské legislativy v EU. Vy jste tady hovořil o UCPD. My to děláme, myslím, teď už docela pořádně a máme na to dost zdrojů. A mm, potom eh, se začíná projednávat směrnice o eh, spotřebitelských právech, která má být transponována do konce tohoto roku. V spotřebitelské politice se také hovoří o přístupu spotřebitelů eh, k náležitým opravným prostředkům. Náš návrh OADR a ODR jsou toho středovodem. Také nezapomínejme na eh, organizace spotřebitelů. Silný hlas spotřebitelů je ehm, základem pro efektivní politiku. Podpora eh, ze strany národních vlád je nezbytná, pokud tohle má eh, fungovat efektivně a tento spotřeb, tato spotřebitelská politika také e, z, rozšiřuje hlas spotřebitelských organizací. Zároveň potřebujeme, e, aby e, se podnikům dařilo a, a aby dostávali prostor ty podniky, které mm, tlačí na nepoctivé hráče. Sektory, které jsme zahrnuli do eh, této spotřebitelské podniky, to znamená potravinářství, energetika, digitální sektor a doprava, byly eh, spotřebiteli eh, vytipovány jako sektory, které nejvíce ovlivňují rozpočty domácností. Takže v té době opravdu stojí za to jim věnovat pozornost. Také bych zdůraznila dvě hlavní věci, které sem patří, které musíme řešit posun k udržitelnějším vzorům spotřeby a lépe chápat potřeby zranitelných spotřebitelů. Závěrem bych tedy eh, zdůraznila, jak je důležité mít eh, finanční programy. Máme program mm, pro spotřebitele 2014 až 2020 a potom eh, máme program pro práva občanů, který pomůže spotřebitelům po roce 2014. Ty programy jsou relativně malé, ale slouží jako důležitý katalyzátor pro evropskou spotřebitelskou politiku. Já si myslím, že tato spotřebitelská agenda eh, stanovuje komplexní politický rámec. A ještě než vám poděkuji za pozornost, abych také řekla, nebo uvedla, že eh, revize balíčku eh, k eh, cestovním zájezdům, k souborným cestovatelským službám a proběhne <clears throat> v roce 2014. Děkuji, eh, paní Mišu, za to, že jste tady eh, nasněla své priority. To velice vítáme. A budeme už se spolupracovat se zpravodajem na podpoře některých těch otázek. A teď pan Jetolemu jménem Rady. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice bedlivě naslouchal vystoupení zástupkyně komise a já bych chtěl ze své strany se vyjádřit k této záležitosti. Jsem rád, že nyní vás mohu seznámit s tím, čeho dosáhlo předsednictví, stále tedy v souvislosti s těmi politickými opatřeními, která se týkají eh, spotřebitelské politiky. Jedná se o opatření, která by měla být eh, zafinancována a jedná se také o spotřebitelský program až do roku 2020. Na radě konkurenceschopnosti v Lucembursku se diskutuje o závěrech, které by měly být přijaty, které byly předloženy této radě. A v této souvislosti bych chtěl poděkovat Evropské komisi za to, že spolupracuje. předsednictví je rozhodnuto, že e, tento program pro evropskou spotřebitelskou politiku a příslušná nařízení pro financování těchto opatření. Tento program a tato opatření nyní nabírají velice dobrý kurz a my jsme přesvědčeni, že v krátké době bude eh, tato záležitost uzavřena. Co se týče návrhu usnesení, mm, o této záležitosti se diskutuje v Lucembursku bylo také mm, vyjádřeno uspokojení ohledně eh, stanovení cílů této evropské spotřebitelské politiky. Hlavním cílem je posílit eh, důvěru eh, spotřebitelů z hlediska mm, služby, z hlediska produktů a to v souvislosti s kvalitnějším dohledem nad tímto trhem. Tyto trhy jsou velmi komplikované, dosti nezávislé, je nutné tady mít k dispozici dostatek informací a nástrojů, aby bylo možné si udělat představu o nákladech a aby také dobře probíhal eh, aby dobře probíhalo řízení ohledně reklamací a stížností je nutné zde stanovit veškerá řízení tak, aby spotřebitelé mohli tuto reklamaci uplatňovat. Co se týče dohledu nad trhem, je nutné aby politika byla přizpůsobena také těm každodenním eh, požadavkům. Je nutné také si uvědomit, že právo spotřebitelů musí být přizpůsobeno digitální době, také elektronické trhy Eh, musí být předmětem stanovení práv těchto spotřebitelů. A samozřejmě spotřebitelské organizace tady hrají velkou roli. O tom již hovořili eh, řečníci. Chtěl bych ještě se připojit tomu, co řekla předřečnice ohledně 56 HDP Eh, víte, že eh, toto je vlastně vytvářeno v rámci spotřeby a tudíž potřebujeme silný politický signál, aby docházelo k ještě větší ochraně spotřebitelů. Je to podstatný faktor, který by měl umožnit další rozvoj. Nikdo nesmí být eh, vynechán Jedná se o globalizaci, jedná se o složité trhy, toto vše musí být zohledněno eh, v příslušných opatřeních. Komise se domnívá, že není možné znevýhodňovat eh, některé spotřebitele, je nutné zde postupovat eh, stejným způsobem. My se domníváme ovšem, že současná finanční krize dopadá na tento trh a jde o to, aby důvěra byla opět obnovena. Také jsme rádi, že dochází k spolupráci se správními orgány. Pane předsedo, vy jste již předeslal na začátku, že neexistuje nějaké mm, správné použití práv z hlediska spotřebitelských organizací. V této oblasti eh, máme co dočinění s národními hranicemi a eh, zde potřebujeme určitou povinnost, závazek ze strany Evropské komise. To je nezbytným předpokladem pro posílení důvěry eh, spotřebitelů, tak aby spotřebitelé také důvěřovali možnosti uplatnit svoje práva. My sledujeme s velkým zájmem závěry Evropského parlamentu, zvláště z eh, strategii 2007-2013. O tom se hovořilo stále v souvislosti se strategií Evropa 2020. I toto bylo tedy zohledněno v našem textu. Brali jsme v potaz také stanovisko Evropské komise, sdělení Evropské komise z roku 2010 ohledně digitální éry v Evropě. Je zřejmé, že i zde musíme navyšovat důvěru spotřebitelů v jednotný trh. Pak eh, se také hovořilo o závěrech z roku 2011. Tady se jedná o Single Market Act. A dále se jedná také o zprávu z roku 2012 Evropského parlamentu ohledně strategie a posílení práv spotřebitelů. Předsednictví se domnívá, že díky mm, tomuto návrhu usnesení, které v těchto minutách má být přijato, bude možné vydat silnější politický signál. My můžeme tímto způsobem přispět k tomu, abychom se dostali ze slepé uličky ekonomické krize. A v této souvislosti hlavním bodem je právě ochrana spotřebitele. Omlouvám se, že to trvalo, že jsem hovořil poněkud déle, ale já se domnívám, že je opravdu nezbytné, aby spotřebitel se stal centrálním bodem z hlediska trhu. Velice děkuji. Nestává se tak často, že by nás komise informovala eh, o tak čerstvých eh, eh, zprávách. Jsme velice rádi, že jste mezi nás zavítali a už se těšíme, eh, že také obdržíme konečnou, konečné usnesení. Vím, že zatím je to návrh, ale jsem si jistý, že také ministři to nakonec chválí. Děkujeme. To tedy eh, ještě dám slovo panu Gasis Ramonovi, poslední slovo k tomuto bodu a potom ještě eh, se vyjádřím k časovému harmonogramu. Pan Ramon. Yes. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji srdečně všem našim kolegům za to, že přispěli do této první diskuse. Děkuji srdečně komisi a radě za všechny dodatečné informace, které nám poskytly a které budou určitě vzaty v potaz. S velkým zájmem a bedlivě musíme proskoumat stanovisko Evropského hospodářského výboru a také výboru regionu. Tento program evropské spotřebitelské politiky se stane významným nařízením pro oživení ekonomiky. Co se týče harmonogramu, měli jsme dnes eh, první výměnu názorů na toto téma. V dubnu a v květnu 2013 bychom měli být schopni hlasovat o této problematice na plenárním zasedání. Eh, tak vypadá náš harmonogram. 17. prosince budete mít k dispozici první návrh zprávy. A dále stanovíme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a šovat e, v rámci toho obvyklého postupu. Velice srdečně vám děkuji. Jsem střícný vůči všem příspěvkům a jsem si jist, že budeme plodně spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami. Yeah, so... Děkuji. Dovolte mi tedy pouze již potvrdit, že se těšíme na vaši zprávu. Do 26. listopadu máte čas ji dokončit, ale zcela jistě se ještě předtím stínoví zpravodové e, setkají. 17. prosince ji budeme o ní hovořit, 10. prosince je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže přes Vánoce si to ještě budeme moci Eh, ještě promysle 20. února budeme projednávat pozměňovací návrhy a pak eh, se to dostane na plenárku v březnu, v dubnu. Děkuji eh, zástupcům Rady i komise. Kolegyně, kolegové, jsme trošičku pozadu, ale zcela si to během hlasování pak doženeme. Vítám všechny příchozí. Ještě předtím, než začneme hlasovat, tak mi dovolte několik oznámení. No, požádám vás o klid, prosím. Za prvé, chtěl bych vám připomenout, že máte pozvánku na zahájení výročí nebo oslav výročí 20. výročí vzniku jednotného trhu. Je to Q2. Q z důvodu, jaké znáte, to nemůže být eh, tedy eh, v tom hlavním jednacím sále. Začne to v 10 hodin, bude to otevřené zasedání. Chtěl bych všechny pozvat. Máme tam také eh, příležitost setkat se s panem Barozem. Přijde i pan Jacques Delors, by eh, to vlastně, tedy co by bývalý předseda komise zahájil celý, eh, celou tuto iniciativu jednotného trhu, také tam přijde pan Mario Monti. Poté se bude konat eh, schůze o jednotném trhu. Bude, vystoupí tam pan Louis Gregg, pan John Daly a další významní mluvčí odpoledne nás navštíví pan Barně, pan Sritis, který eh, zastupuje kyperské předsednictví, pan Andreas Schwab. Poté také udělíme nějaké, některé eh, ceny pro mladé lidi, generace 2002. Pan Žany Pitela nakonec eh, ukončí v pět hodin celé toto setkání. Je tam celá řada zajímavých věcí. Doufám, že členové našeho výboru nás v tom podpoří. Podle webových stránek to vypadá, že už eh, všechny vstupenky jsou pryč, ale můžete se obrátit na služby parlamentu a ještě se na to zeptat. Nevím, zda je tady pan nebo paní Bol. Chtěl jsem pouze poděkovat za eh, poděkovat kolegu nebo kolegovi z dánské vlády kolegyni. Takže také jí přejeme mnoho štěstí do dalšího života. Ještě se chci vyjádřit dalším dvěma bodům na pořadu jednání. Jedná se o eh, prezentaci konečných výsledků třístranných jednání. Jedná se o dva velice složité body, jsou to technické věci. Jsem velice rád, že mezi nás také zavítala komise. Nevím, kdo z nich nakonec vystoupí. Paní Gib, Barbara. Barbara vystoupí za komisi. Máme zde také zástupce GŘ pro podnikání. Eh, vítám zde i paní Mariu Singu která zastupuje pracovní skupinu komise a e, dám vám slovo, abyste se vyjádřila ke dvěma, k oběma bodům. Nejprve požádám zpravodaje, aby schrnul výsledky výsledku e, těch třístranných jednání. Myslím si, že jsme tomu věnovali spoustu práce, pan Fandenkap zejména se tomu věnoval. A nakonec bych vás požádal a to, abyste nás podpořili, abyste podpořili výsledek do těchto třístranných jednání a asi zřejmě za, pardon, v listopadu na plenárním zasedání budeme prezentovat tyto výsledky. Chci ještě říci, že jsme obdrželi dopis od rady, která nám říká, že pokud to schválíme my, tak oni to rovněž schválí. Takže Pan Koferaty zastoupí pana Panceryho, vystoupí k tématu zemědělských a lesnických vozidel. Nevím, eh, za začneme tedy bodem 14 nebo bodem 15. Začněme tedy traktory. Myslím si, že tam je to trošku eh, jednoznačnější. Takže eh, pana Panceryho zastupuje pan Koferaty. Grazie, presidente. Il collega Panceri si scusa. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan Mazary lituje, že tady nemůže být, ale jako předseda delegace Magrebu je momentálně v Tunisku a tam buduje hm, určité institucionální kontakty. On mě požádal, abych srdečně poděkoval stínovým zpravodajům sekretariátu parlamentu a také všem těm, kteří přispěli eh, k vypracování Eh, tohoto textu a kteří umožnili dosáhnout těch cílů, které na začátku byly velmi složité. Eh, během trialogu se nám podařilo naštěstí překonat překážky. Chtěl bych stručně připomenout, jaké jsou eh, zde prioritní otázky, zvláště během jednání. Je to článek 7 a 8, to jsou požadavky na bezpečnost provozu a dále se jednalo o přístup k informacím z hlediska údržby a oprav. Také jsme diskutovali o opatřeních uplatňování těchto ustanovení. Co se týče článku 7 a 8, tady ta diskuse dopadla pozitivně, byla to choulastivá jednání, tak jak tomu bývá normálně u technických záležitostí, ale závěr je pozitivní v rámci tohoto jednání do procesu homologace jsme začlenili důležité požadavky z hlediska provozu těchto zařízení, těchto vozidel, tak jak to bylo požadováno. Dále, co se týče bezpečnosti používání těchto vozidel, tak by bylo vhodné eh, připomenout eh, důležitá, mm, důležité principy. Je to statická elektřina, tažená zařízení. Z hlediska elektrických zařízení musí tady být ochrana před eh, pádem předmětů, eh, před uklouznutím eh, osob a dále také mm, systém, který začne fungovat v případě mm, naléhavé situace. Všechny tyto požadavky mm, byly vnímány pozitivně i v rámci kapitoly 16. Kompromis, kterého bylo dosaženo, zohledňuje specifickou situaci v tomto oboru z hlediska informací, které budou poskytovány. Také zde byl zajištěn nediskriminovaný přístup k informacím, jak z hlediska opravářů, tedy autorizovaných opravárenských firm. Bude zde eh, standardizovaný formát, který bude Eh, zohledňovat eh, specifikum eh, těchto výrobků. To vlastně byl ten nejvíce choulostivý bod. Co se týče vstupu v platnost, tak zde byl převzat požadavek několika kolegů. Je to v návrhu našeho výboru. Šlo o to, aby vstup byl oddělen od eh, jednotlivých fází eh, těchto, výroby těchto prototypů. Budeme mít tedy jednotné datum vstupu nařízení v platnost a vedle toho je možné zde mít některé faktory pružnosti, tak jak to bylo požadováno. To je tedy stručný eh, přehled. Je to stručné, protože nemám dostatek času na podrobnosti. Eh, zde bych chtěl říct, jaké je stanovisko našeho zpravodaje. Pan Panzery mm, jaksi má souhlasné stanovisko a já prosím, aby eh, výbor eh, potvrdil tento pozitivní výsledek. Děkuji vám a myslím si, že to bylo dobré shrnutí. To bylo dobré shrnutí vyjednávacího týmu. Já, eh, Heidi eh, pan Manders a pan Sardinio a pan eh, Schwab se na tom podíleli. Chce k tomu někdo se vyjádřit? Ne. Dobře, takže potom hlasovat budeme společně. A teď dám slovo panu van de Kampovi, aby pohovořil o svém návrhu. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Já bych v návaznosti na eh, italského kolegu eh, také eh, chtěl vyjádřit velké díky všem, a to jak v parlamentu, tak komisi, tak radě, kteří za podporu v, v předchozích dvou letech. Za belgického předsednictví jsme začali v listopadu 2010 a následně eh, s kolegy eh, z Maďarska, a Polska, a Dánska a, a Kypru jsme spolupracovali a byla to tedy opravdu velmi evropská zkušenost. Můj stínový zpravodaj, eh, zejména paní Westfal a, a paní Riele, pro mě jako pro zemce vždycky Eh, umožnili spolupracovat s tou německou důkladností a to já jsem dělal s velkým potěšením vždycky. Pane předsedo, eh, eh, tady jde o příspěvek k modernější a zelenějším dvojkolkám a tříkolkám a čtyřkolkám v Evropě. A nejedná se jenom o posun na vnitřním trhu, ale i na mezinárodním trhu. Naši kolegové z Číny a z Koreje se totiž eh, budou moci také držet tohoto nařízení. A náš vlastní obor výrobní dostane, dostane dost času na eh, splnění požadavku eh, toho nařízení. Hodně se debatovalo o brzdních systémech u lehčích motorek a skútrů. Vy jste sám byl sám stínovým zpravodajem a já znovu opakuji, že ono je velice těžké mít předsedu výboru jako stínového zpravodaje. Vy jste sám byl zapojen do tohoto debatního bodu a domluvili jsme se, že Evropská komise v nadcházejících čtyřech letech ještě udělá analýzu přínosů a nákladů pro tento protiblokovací systém u um, lehčích um, motocyklů a skútrů do 125 kubíků. Potom jsme, pane předsedo, intenzivně uh, debatovali s anglickými motorkáři, kteří se báli, že už nebudou moci upravovat, protože my uh, budeme um, proti uh, nějakým úpravám. Ale my jsme umožnili pro eh, určité druhy úprav ve článku 18. Potom jsme intenzivně eh, projednávali eh, zátěžové testy nebo testy trvanlivosti a tam komise do 31. prosince 2016 přijde s podrobnější analýzou k provedení posledních emisních úrovní, konkrétně emisí 5. Potom k tomu ozelenění k 1. lednu 2016 emisní standard 4 a pro eh, silnější motory 5 eh, budou zavedeny a skutry, eh, které obecně hodně znečišťují, od 1. ledna 2014 budou muset dodržovat Euro 3. Potom eh, v debatě s kolegou Panzerim eh, jsme, myslím, dobře se mohli eh, domluvit o ATV a o vozidlech side by side. Myslím si, že už jsme dostatečně si probrali tyto kategorie. Má to ještě určit, takže ta definice hm, možná bude mít ještě nějaké dětské bolesti, ale v trialogu hm, se, myslím, dohodli docela dobré texty a potom eh, celý průmysl dostane dost času k zavedení nebo připravení se na nových, nové podmínky. Celá věc vstoupí v platnost 1. leda 2016 místo 2014. Pro mě eh, jako pro rychlého motorkáře je to prostě moc dlouho, ale pro eh, celé to odvětví je to velice důležité. Neformální eh, trialog eh, eh, jsme dosáhli, jsme uzavřeli už v prvním čtení a proto ještě jednou děkuji všem. Děkuji panu Fandekampovi a děkuji za to, že jste se za to tak postavil a doufám, že když já jsem byl jak s jiným zpravodajem, tak předsedou, tak vás to příliš neomezovalo. Takže pan Vestal, pan Manders, paní Riel a já jsou zde. Chce zde někdo hovořit k tomu? Dobrá, tak vám. Eh, a já tedy eh, teď eh, požádám Barboru Bombisuto, která sledovala všechny ty trialogy a byla v pracovní skupině rady, aby se k tomu vyjádřila a potom dám slovo paní Singu a potom o obou budeme hlasovat o navzích. Paní Bombisuto. Děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem dobré dopoledne. Ale bych poděkovala oběma zpravodajům, jak panu Panzerimu, tak panu van de Kampovi, eh, předsedovi eh, vašeho výboru, eh, zpravodajům i sekretariátu IMCO i předsednictví za velice dobrou a tvrdou práci, kterou odvedli na těchto velice technicky složitých záležitostech, které budou mít nesmírný přínos pro životní prostředí, bezpečnost a občany obecně. Myslím, že jsme dosáhli eh, velice dobrého vyváženého kompromisu. Hlavní kontroverzní otázkou, eh, o které jsme se tady bavili, bylo to, co eh, říkali pan Kolferáty a pan van der Kamp a u každé z těchto otázek jsme opravdu dosáhli velmi dobrého textu, myslím. Ty dva texty jsou opravdu velmi ambiciozní, pokud jde o životní prostředí a ochranu bezpečnosti a zároveň poskytují dostatek prostoru eh, výrobcům, mm, přináší zjednodušení eh, jak ve prospěch úřadů, tak veřejných orgánů a v neposlední řadě jsme zavedli ustanovení o dozoru nad trhem, zejména eh, tedy pro přínos občanů, takže já bych vám ráda všem poděkovala za vaše snahy. Uh, thank you very much indeed. Um... Já vám děkuji a také ehm, ehm, všechno nejlepší Filip Žánovi ehm, za veškerou jeho práci a mm, gratulujeme. A teď eh, paní Singa za radu. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, zpravodajové, eh, vážení poslanci. Eh, máme za sebou dva dlouhé eh, roky vyčerpávajících debat na eh, radě, ale konečně jsme dosáhli dohody a jsme rádi. Musím uznat, že tento dlouhý průtah byl dán do značné míry radou, která chtěla slažit, sladit dva návrhy a doladit technické detaily. Vaši zpravodajové i stínoví zpravodajové od samého začátku Eh, ukazovali připravenost eh, pohnout se vpřed a veškeré naše kontakty mezi radou, eh, komisí a vaším výborem probíhaly ve velice pozitivním ovzduší a vždy jsme měli na paměti potřebu zajistit jak zájmy evropských spotřebitelů, tak průmyslu. Jak asi víte, nařízení o traktorech bylo jednohlasně schváleno na Koreperu pokud je o nařízení o motocyklech, jenom jeden členský stát naznačil, eh, že se zdrží a je to dáno eh, spíše obecnou výhradou, kterou mají oni ve skutečnosti vlastně nějaké eh, řekli, že velice vítají nařízení o dvojkolkách, tříkolkách a čtyřkolkách. To ukazuje, že se nám podařilo dosáhnout velice kvalitního výsledku a mm, kvalita pozměňovacích návrhů, které jste předložili a vyjednali, je také vysoká. Ráda bych zdůraznila, že tento vynikající výsledek byl dosažen u, vysoce, u dvou vysoce technických a složitých textů a já si myslím, že jsme vytvořili velice užitečná nařízení, která stanoví rámec pro nadcházející léta, pokud je o ochranu spotřebitelů, ochranu životního prostředí, průmyslové inovace a konkurenceschopnost. Měneme rady, a nejenom kyperského předsednictví, ale i, jak už pan Fantekap zmínil, také jménem všech předchozích předsednictví, která pracovala na této záležitosti, bych ráda poděkovala oběma zpravodajům, panu Pancerimu i panu van de Kampovi za jejich zprávy a za spolupráci s námi. Také bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům, včetně pana předsedy vašeho výboru, pana Harbra, za to, že uspořádali velice užitečná trojstranná jednání, trialogy a také za trvalou podporu, kterou nám poskytovali a také děkuji za sekretariátu IMCO za veškerou odvedenou práci na přípravě aktualizaci eh, velmi objemných štys eh, sloupcových tabulech. A nakonec musím také složit hold našemu vlastnímu sekretariatu, který nás podpořil ve všech našich snahách. Těším se na velice pozitivní hlasování o obou záležitostech a opravdu vám ještě jednou všem děkuji za spolupráci. Děkuji vám e, za to, že jste se dostavila e, s touto prezentací a myslím si, že e, to upozorňuje každého na to, jaký objem práce e, probíhá v zákulisí e, v těchto záležitostech. Opravdu e, to jsou velmi rozsáhlé dokumenty a děkuji za to, že jste vzpomněl naši, naše sekretariáty a také zmiňuji naše osobní týmy a týmy politických frakcí a oba zpravodé, kteří, myslím, zasluhují díky. Tamhle jednou vidím. A teď eh, tedy přejdeme k hlasování. Nejdříve o eh, Panceryho textu. Rád bych hlasoval elektronicky. Eh, nejdříve si ověřme, že mají všichni kartičky. Čili zahajuji hlasování o schválení o schvalování zemědělských a lesnických vozidel, to znamená ty traktory. Já myslím, že můžeme hlasovat rovnou budeme vědět, jestli eh, je tady frakci, eh, frakcí více. Eh, pan Tromatera je pro a paní Rile. Potom tady máme pět lidí, kteří mají kartičky a nehlasovali. Prosím, ověřte si, jestli jste stiskli tlačítka správně. Ve tři, dva, Kdybyste měli mít eh, zelené světelko. Nefunguje. Když otočíte tu kartičku možná. Tak, myslím si, že teď už to stačí. Tak už jenom jeden. Takže končím hlasování. A to znamená 31 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Je to tedy eh, schváleno a teď se podívejme na eh, nařízení o eh, motocyklech pana Van de Kampa. To znamená schvalování a dozor nad trhem dvoukolik nebo tříkolik vozidel a čtyřkolek. Zahajujeme hlasování. Tak tady mám o dva navíc. Končím hlasování. 33 dohromady tedy. 33 pro, protože tady máme dva bez kartiček, jeden eh, se zdržel a nikdo nebyl proti. Takže mnohokrát děkuji a myslím si, že z zpravodajové zaslouží potlesk. Right, now we move then on to, uh, uh, on to our votes uh, on a number of reports. Čili nyní přistoupíme k hlasování. Nejprve jsou dvě zprávy z vlastního podnětu. První se týká dotvoření jednotného digitálního trhu, o tom jsme hovořili včera. Pan zpravodaj, pan Arias Echeria je zde. Chcete se k tomu ještě vyjádřit, nebo můžeme rovnou přistoupit k hlasování? Dobře, takže budeme rovnou hlasovat. Hlasujeme o zprávě pana Ariase. Pozměňovací návrh 22. Pana Lechegarda. Kdo bude dnes hlasovat eh, za SAD? Vy. Dobře. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se... Takže to je celé jistě zamítnuto. Kompromis jedna, kdo je pro, někdo proti, kdo se zdržel. Poprosím vás o, o klid. Děkuji. Dále 26, zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, přijato zcela jasně. Ústní pozměňovací návrh 2, pana Ariase, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, tak to je také rovněž zcela jasně přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, také přijato. Takže teď se dostáváme pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? 31 je zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? To je také rovněž jasně zamítnuto. Kult 13. Kdo je pro? Proti? Přijato, jasně. Industry ITR 20. ITR 20, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. A 14 eh, výboru pro kulturu, kult 14. Tady budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme elektronicky o kult 14. Takže to je zamítnuto. 17 pro a 18 proti. Když jsem přepočetl hlas paní Rele, zamítnuto. 33 pana Greka, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 34 paní Galo. A další, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 35 paní McClarkin, kdo je pro, proti, přijato. 37 pana Gustafsona, kdo je pro, proti, zamítnuto. 36, paní McClarkin. Další, navíc, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Kult 1, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. A potom je vlastně 38, zpravodaj, kdo je pro, proti? Přijato. ITRE 8, kdo je pro, proti? Tedy přijato. ITRE 10, kdo je pro, proti? Přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, přijato. 41, kdo je pro, proti, přijato. 43, pana Gustafsona, kdo je pro, proti, zamítnuto. 42, pana Freda Kampusa, kde je pro, proti, přijato. ITRE 33, kde je pro, proti, přijato. 44, pana Lokigarda. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kult 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 34. Pro? Proti? Přijato. ITRE 35. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 49. Pana Koera de Campose, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 50, paní Bild, kdo je pro? Proti, přijato. 51, paní McClarkin, pro, proti, přijato. 52, pana Lokigarda, pro, proti, přijato. 53, paní McClarkin, pro, proti, přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, přijato jednoznačně. Teď 64, paní Galo a pana Ariase, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Jury 5, je navíc, kde pro? Proti? Přijato. Jury 6, zahajuji hlasování o Jury 6. Paní Rule je proti. Končím hlasování. Takže Tady to neprošlo, 21 proti, 14 pro. Kult 18, kdo je pro? Proti, přijato. 65 pro, proti, přijato. 66 pro, proti, přijato. 67 pro, proti, přijato. 68 Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 68. Končím hlasování. 14 pro, 21 proti, zamítnuto. 69. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 69. Končím hlasování. 17 pro, 18 proti, takže rovněž to je to zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, přijato. ITRE 36, kdo je pro, proti, přijato. 71, kdo je pro, proti, přijato. 72, pro, proti, přijato. 73, pro, proti, přijato. 75, jako dodatek, kdo je pro, proti, přijato. 74 pana Grecha jako dodatek, kdo je pro, proti, přijato. Jury 7, kdo je pro, proti, přijato. Eh, jury 8, kdo je pro, proti, přijato. ITRE 12, pro, proti, přijato. 76, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 9, pro, proti, přijato. Jury 10, eh, dodatek pro, proti, přijato. Kompromis 7, kde pro, proti, přijato. Takže se dostáváme do ITRE 18, dodatek. ITRE 18, kde pro? Proti. Přijato. ITRE 24, jako dodatek, kde pro? Proti. Drželi přijato. 83 pana, paní Grip pro, proti, přijato. Kult 7 jako dodatek pro, proti, přijato. Kult 3 pro, proti, přijato. Možná bychom teď mohli hlasovat v bloku, tam se zpravodaje. Takže od kult 4, kult 8, jury 12 a kult 11. Je to v pořádku? Chcete hlasovat unblock? Ne? Dobře, takže to budeme hlasovat eh, zvlášť. Kult 4 pro, proti, přijato. Kult 8 pro, proti, přijato. Jury 12 pro, proti, přijato. Kult 11 pro, proti, přijato. 84 pana Švába. Zahajuji hlasování o návrhu pana Švába číslo 84. Končím hlasování. Paní Rule je proti, takže 18 pro a 17 proti. Takže jen tak, tak, ale přijato. Paní McClarkin, 85, dodatek, kdo je pro, proti, přijato. Chcete to ještě ověřit? Chcete ověřit 85? Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 85 paní McClarkin. Ještě jeden člověk nehlasoval. Končím hlasování. Paní Rula je pro, takže to je přijato 18 nebo 19 proti a 15, eh, pardon, 19 pro, 15 proti. Jury 4. Zahajuji hlasování o Jury 4. Paní Rula je proti. Končím hlasování. Je to přijat. 19 pro, 15 proti. Kult 15. Kdo je pro? Proti. Přijato jasně. 86. Kdo je pro? Proti. Myslím si, že to ještě musíme ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 86. Paní Rule je pro. Ještě, už jste hlasovali všichni? 24 pro, 11 proti. 87 zpravodajů v návrh, kdo je pro? Proti. Přijato. 88 pro. Proti. Přijato. 90 pro. Proti. Přijato. 89 odpadá. 91, kdo je pro? Proti? Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 92 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Přijato. I teda 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. Kult, ty kulty bychom mohli vzít dohromady hlasovat. Takže kult 5, kult 6 hlasujeme v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Jury 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Přijato. 94 jako dodatek pro? Proti? Přijato. 95 pro? Proti? Přijato. 97 dodatek. Kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jury 13 pro, proti, přijato. 98 pana Engstroma. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 98. Končím hlasování. 14 pro, 21 proti. Takže zamítnuto. Kult 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kult 17, eh, pro, proti, přijato. Kompromis 8, kde pro, proti, přijato. ITRE 37, dodatek, kde pro, proti, přijato. 101, pro, proti, přijato. Kult 10 a kult 12, můžeme hlasovat v bloku. Kult 10 a kult 12 pro, proti, Přijato oba, oba jsou přijaty. 102 pana Traskovského kde zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 102. Paní Rula je pro. Končím hlasování. Dva lidé, dva kolegové ještě nehlasovali. 19 pro, 15 proti přijato. 103 <clears throat> pana Engstroma. Kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 5 a 6 mohu, můžeme hlasovat unblock. ITRE 5, ITRE 6, kdo je pro? Proti? Oba jsou přijaty. 104, paní Koraca Bild, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Jury 14, pro? Proti? Přijato. 105, pro? Proti? Přijato. 106, pro? Proti? Přijato. 107 pro, proti, přijato. Můžeme hlasovat o ITRE 1 a ITRE 2 dohromady. ITRE 1 a ITRE 2, kde je pro, proti, přijato. A ty další, paragraf 27, kult 2, ITRE 7 a ITRE 9 a ITRE 21. Můžeme hlasovat v bloku, kdo je pro, proti, přijato všechno. Dále odstavec 27, i 31 32 pro, proti. Ano, přijato. Dále 27, 28, 29 a 30. Můžeme hlasovat v bloku pro, proti. Ty jsou všechny přijaty. Odstavec 29. 108, kdo je pro, proti, přijato. 109, dodatek, kdo je pro, proti, přijato. Jury 11, tady už eh, nemusíme hlasovat. A ty další návrhy ITRE můžeme to projít unblock 17, 22, 23, 25, 26. Všechno ITRE, kdo je pro, proti. Takže ty jsou všechny přijaty. Nyní se dostáváme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti. Zamítnuto, zcela jasně. 5, kdo je pro, proti Přijato. 6. Kde pro? Proti. Zamítnuto. 7. Kde pro? Proti. Přijato. 8. Pro. Proti. Přijato. Můžeme hlasovat o ITERE 3 a ITERE 4 společně, ano? Kdo pro? Proti. Přijato. ITERE 16 pro. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh 9, kde pro, proti, přijato. ITRE 13 pro, proti, přijato. 10, <clears throat> 11 a 12 můžeme hlasovat unblock. 10, 11 a 12. Kdo je pro? Proti? De, ty jsou vše, tedy všechny přijaty. 13. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 14. Pro? proti, přijato. 15 a 16 můžeme hlasovat unblock. Kdo je pro, proti, přijato. Recital F, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, přijato. 18 a i teda 14. Můžeme hlasovat unblock? Ne? Ano? Takže 18 a i tedy 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Oba jsou přijaty. 19, kde je pro? Proti, přijato. ITRE 50, 15, kde je pro? Proti, přijato. 20, kde je pro? Proti, přijato. 21, kde je pro? Proti, přijato. A teď máme citace. Ústní pozměňovací návrh to je velice důležité. Jedná se to výboru regionu, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. Pozměňovací návrh 1, pana Korea de Campose, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, přijato. A číslo 3, kdo je pro, proti, přijato. Nyní zahajuji hlasování o celém usnesení abychom... Paní Rule je pro. Končím hlasování. 33 pro, dva byli proti. Děkujeme zpravodaji. A nyní přejdeme k hlasování o své vlastní iniciativy. Paní uh, Colin Langen, byla to vaši, eh, první, eh, vaše první zpráva pro náš výbor o Naplňování uh, směrnice o spotřebitelských úvěrech. Chcete říct něco úvodem? Ne? Tak v takovém případě eh, rovnou přejdeme k hlasování. Paní Prendegor chce něco říct. Já bych vás všechny chtěla pozdravit a poděkovat. Pozměňovací návrh 8 eh, stahuje druhou část. Takže tam, kde je sufficient to important, tak tam to je, ale druhou část stahuji. down as far as important remains. Takže uh, po slovo important, tam to zůstane ještě a všechno zatím padá. Thank you, Malcolm. Děkuji, Malcolme. Right, let's go. Uh, so first of all... Dobrá. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Poprosím vás, abyste hlasovali rychleji, jde vám to pomalu. Pokud eh, jste všichni neodešli a nechali si tady kartičky, pořád ještě jeden člověk nehlasoval, končím hlasování. A, a 13 pro, 21 proti, z nepřijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Ekon 9 eh, v rozdělené hlasování. První část kdo je pro? Kdo je proti? A přijato, jasně. A druhá část ta eh, se je obsažena v pozdějších odstavcích. Teď eh, to, o čem hovořila paní Prendergast. Jak o tom teď hlasovat? Takže první část eh, a potom budeme hlasovat o tom zbytku. Ale bez té Je, je, je vám všem jasné, o čem tady hlasujeme? Jo, tak dobře. Takže první eh, část, náhrada slov, slova sufficient za important. Kde je pro tuto změnu? Kde je proti? To je eh, přijato a teď tedy eh, zbytek toho stavce jako celek. Bez té poslední části kterou paní Bendegard stáhla. Takže... Takže vy jste úplně stáhla druhou část eh, svého pozměňovacího návrhu. Takže hlasujeme o celém pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Devítka paní Říle a ústní pozměňovací návrh eh, zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže Ekon 1 je pokryt. Ekon 4. Kdo je pro? Zahájíme hlasování. Končím hlasování. 23 proti, 11 pro, takže zamítnuto. A pozměňovací návrh 10 byl eh, stažen. Colin Langen, eh, pětka na eh, oddělené hlasování. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ekon 2. Zahájeno hlasování o Ekon 2. Končím hlasování. 20 proti, 14 pro, zamítnuto. Ekon 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zamít, eh, p, přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A pozměňovací návrh 14, pan Obermeier. Tady budeme muset hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 14 po 20. 15, paní Prendergast, tak kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměnci návrh 16, kdo je pro, myslím si, že tady budeme muset o tom eh, hlasovat, to je zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Takže teď vezmeme všechny ty ekony, ne? ne nebo dá se, tak ekon 3. A za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ekon 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Ekon 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Ekon 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Paní Prendergast s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozdělací eh, návrh 18, paní Prendegas, kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato. Pozdělací návrh 20, eh, paní Prendegas, kdo je Tady zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Paní Rila se tady zdržela. A pozdělací návrh 19 tedy. Hlasujeme elektronicky. Nebo stačí, když se přihlásíte 19, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, paní Pendegast. Kdo je pro, kdo je proti. Eh, přijato 22, paní Pendegast. Kdo je pro. Tedy tam zahájíme hlasování, pardon. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23, pan Karas. Kdo je pro? Myslím, že tady budeme muset hlasovat elektronicky. Zahajuji elektronické, hlaso- elektronické hlasování. Karasův pozměňovací návrh 23. Končím hlasování. Zamítnuto. Každopádně to zamítnuto. Ekon 5. Zahajuji hlasování. Můžete hlasovat, prosím, rychleji. Máme toho ještě hodně. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? kdo je proti, eh, přijato 25, kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato 26, kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato 28. Zahajuji hlasování o 28. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 kdo je pro, kdo je proti? Je Přijato 29. Kdo je pro, kdo je proti? Je Zamítnuto. Ikon 12. Kdo je pro? Pardon, je to ikon 11 jako dodatek. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Ikon 12. Kdo je pro, kdo je proti? Je Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh. Kdo je eh, z pravodajky? Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 2 Pan Švab, kdo je pro, kdo je proti přijato. pozněvací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti eh, eh, přijato. čtyřka sta, stažena, pětka, kdo je pro, kdo je proti přijato. Ekon A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ekon B. Kdo je pro? Kdo je proti? zamítnuto Ekonce. Kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato. Ekon D, kdo je pro, kdo je proti, přijato. A nyní uh, budeme hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Ještě někdo pořád nehlasoval? A teď konečně. 33 pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Děkujeme paní eh, Poli Langen a blahopřeji vám k první zprávě pro výbor. A nyní eh, zpráva pana Koferatyho k trans evropským dopravním sítím. Pane Koferaty, chcete něco říci před hlasováním? Dobrá, tak se do toho pustíme. Takže zpráva pana Koferatyho. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. 47. Pana Gustafsona. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Čili nyní číslo 6 zpravodaje, kdo je, je to tak? 6, kdo je pro? Proti, přijato. 50 pana Gustafsona, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 51 pro, proti, zamítnuto. 52 pro, proti, zamítnuto. 7, kdo je pro? Proti, přijato. 53 pro, proti, zamítnuto. 8 pro, proti, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, přijato. 9, kdo je pro, proti, přijato. 55 pro, proti, přijato. 56. 56. Zahajuji hlasování o čísle 56. Končím hlasování. Paní Rule byla pro, takže 18 ku 16 přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Paní Rojtová. Já se omlouvám, já mám problém. Já jsem hlasovala proti, ale nebylo možné to nějak změnit. Předseda, omlouvám se, ale už je asi příliš pozdě. Já už, už nemůžeme hlasovat znovu, protože už to bylo skončeno. Takže musíte hlasovat včas a ujistěte se, že vaše karta je správně zasunuta. Kompromis 9 je tedy přijatý. Číslo 10, kdo je pro? Proti? Přijato. 58, kdo je pro? Proti? Přijato. 59 pro, proti, zamítnuto, 11 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro. Musíme to ověřit. Komprom, ověřujeme, zahuji hlasování kompromis 10. Deset. Takže přijato 18 pro, 16 proti. 61 pana Šmita. Zahajuji hlasování o 61. Končím hlasování. Přijato 20 k 12. 62. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Přijato. 65. Pro? Proti? Přijato. 66 pro, proti, přijato. 12, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. 68 pro, proti, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, přijato. Teď se dostáváme čísle 73, je to tak? Pozměňovací návrh 73, kdo je pro? Proti? Přijato. 15 pro, proti, přijato. 16 pro, proti, přijato. 75 pro, proti, přijato. 17, kdo je pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. 78, kdo je pro, proti, zamítnuto jasně. 19, kdo je pro, proti, přijato. 79 pro, kdo je pro, kdo je proti. Myslím si, že to musíme ještě ověřit. Ověřujeme 79, zahajuji hlasování. 18 pro, 16 proti. Paní Rule hlasovala pro. Čili teď 80. Ne, to odpadá. Takže 20. 20, kdo je pro? proti, přijato. 82. 82. Zahajuji hlasování 82. Končím hlasování. 17 proti s paní Rille, která byla proti, čili zamítnuto. O jeden hlas. 83, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 84, kdo je pro, proti, zamítnuto. 85, kdo je, 85, kdo je pro, ne, zahajuji hlasování o číslo 85. Končím hlasování. 15 pro, 19 proti, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 22 a 87 společně. Kdo je pro? Kdo je pro? Myslím si, že to musíme ještě ověřit. Takže 22 a 87 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 88, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 18, pro, proti, přijato. 23, kdo je pro? Proti, přijato. 24, pro. Mm, zahajuji hlasování o čísle 24. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, přijato. 27, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 90, to už to odpadá. Takže 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 92 pro, proti, zamítnuto. 93, kdo je pro? Proti? Přijato. 94. Zahajuji hlasování o čísle 94. Končím hlasování. Přijato. 95. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 96 pro, proti, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 98, kdo je pro, proti, přijato. 99 pro, proti, přijato. 100, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, proti, přijato. 28, kdo je pro, proti, přijato. 29, kdo je pro, proti, přijato. 30, pro, proti, přijato. 102 eh, byl stažen, 103 odpad 31, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 104 byl stažen, 32, 32, zahajuji hlasování o čísle 32. Končím hlasování. 18 pro, a 15 proti, takže přijato. Kompromis 1 k recitálu 10, kde pro, proti, přijato. 35, kde pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, přijato. 39, kdo je pro, proti, přijato. 40 pro, proti, přijato. Kompromis Čtyři. kdo je pro, proti, přijato. Jedna. kdo je pro, pro Jed, zahajuji hlasování o čísle jedna. Končím hlasování. 19 pro, 14 proti. Kompromis 6, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 43 byl stažen. 2, číslo 2, zpravodaj, kdo je pro? Proti? Spra- eh, přijato. A pak zde máme dílčí hlasování, bod 3. Takže nejprve hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. A hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Také přijato. A nyní Hlasuji o celém návrhu stanoviska v pozměněném znění. Zahajuji hlasování o stanovisku pana Koferatyho pro výbor TRAN. Končím hlasování. Je to 31 pro, nikdo nebyl proti, takže 32, pardon, mluvá se předseda 32 pro, nikdo proti. Děkuji. Co máme dále? Je to zpráva paní Galo. Yeah. So we're now on to Mrs. Gallo's report on the uh, Trans-European Telecommunications Networks. Uh, Mrs. Gallo's not here, is she? Je na řadě zpráva paní Galo, Transevropské telekomunikační sítě. Paní Galo zde ještě není, takže můžeme, ale můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Takže pozměňovací návrh 15, paní Frhejen, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 16, kdo je pro? Proti, přijato. 4, paní Galo, kdo je pro? Proti, přijato. 17, kdo je pro? Proti, přijato. Číslo 5, kdo je pro? Proti, přijato. 18 byl stažen, 19, kdo je pro? Proti, přijato. 20, kdo je pro? proti, přijato. 21 byl vystažen. Ústní pozměňovací návrh k e, článku 5 od paní Galo. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď e, číslo 6, paní Galo, kdo je pro? Proti? Přijato. 25. Kdo je pro? proti, přijato. 26 pro, proti, přijato. 27 pro, proti. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději bych to ověřil, protože je to můj návrh. Takže eh, zahajuji hlasování o pozměňovací návrhu 27, o mém návrhu. Končím hlasování a je to přijato. 28 Eh, kdo je pro? Zahajuji hlasování o čísle 28. Končím hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování o čísle 29. Končím hlasování. Také přijato. Teď ústní pozměňovací návrh paní Thun und Hohenstein a dalších. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. A teď body odůvodnění. Jedna. Paní Galo, kdo je pro? pro proti. Mm. Omlouvám se ale ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 1, paní Galo. Kdo je? Eh, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 7, paní Sabin Frhejen. Možná bychom mohli hlasovat v bloku. To Takže souhlasíte s tím všichni? Takže číslo 7, 8, 2 a 9, 11, 12, 13, 14. Souhlasíte s tím všichni? Já myslím, že ale skupina, má skupina by chtěla o některých hlasovat zvlášť. Takže číslo 8, kdo je pro, proti, ne, omlouvá se předseda nejprve sedm. Myslela jsem, že už jsme o tom hlasovali, takže začneme ještě jednou. Pozměňovací návrh sedm, paní Frahejen. Kdo je pro? Proti? Přijato. Osm. kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo dvě. kdo je pro? Proti? Přijato. Devět. kdo je pro? Proti? Přijato. Tři. kdo je pro? Proti? Přijato. Deset. kdo je pro? proti, přijato. 11 byl stažen, 12, kdo je pro, proti, 13 pro, přijato a 14 pro, proti, přijato. A nyní hlasujeme, nyní přistoupíme k eh, závěrečnému hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Paní Rila byla pro, 31 pro, nikdo se nestršel. Eh, pardon, eh, nikdo nebyl proti a jeden se stršel. Děkuji paní Galo, i když není přítomna. A teď se ještě dostáváme co by poslední bod hlasování zpráva pana Traskovského změna směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Zpravodaj není přítomen, přistoupíme rovnou k hlasování. Bod 6 pro proti 32, eh, kdo pro proti Zamítnuto. 7, kdo je pro? Proti? Přijato. 33 odpadá. 34, kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Já si myslím, že to bychom ještě měli ověřit. 35. Zahajuji hlasování o 35. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Přijato. 37 odpadá. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to musíme ověřit. Takže ověřujeme 39. Končím hlasování. Takže 18 pro, 13 proti, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, přijato. Teď 9, je to tak? Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Přijato. 40 odpadá. Takže až 46. 46 pro, proti. Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 11 odpadá. 12. Kdo je pro? proti, přijato. 48. Zahajuji hlasování o čísle 48. Končím hlasování. 17 pro, 14 proti, čili přijato. 13 byl stažen. 49 zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 51, 50, 50 odpadá. Padesát jedna, padesát dva, padesát tři, padesát čtyři, padesát pět. Můžeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Všechny tyto návrhy. Aha, takže někdo je proti, takže budeme hlasovat eh, samostatně. Takže 51. 51, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 52, kdo je pro, proti, přijato. 53, kdo je pro, proti, přijato. 54 pro, proti, přijato. 55 pro, proti, přijato. 14, kdo je pro, proti, Přijato, takže 56 odpadá. Teď body odvodnění 15, kdo je pro? Proti? Přijato 16, kdo je pro? Proti? Ne. Eh, eh, hlasujeme E, elektronicky, zahajuji hlasování 16. Končím hlasování. 18 pro, 12 proti. 17. Zahajuji hlasování o čísle 17. Končím hlasování. Vypadá to, že několik kolegů nehlasovalo. Přijato. 18. Zahajuji hlasování o čísle 18. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Číslo 19. Zahajuji hlasování o čísle 19. Já se omlouvám, já jsem eh, asi za, já jsem to nestihla, byla jsem také pro. Předseda říká, musíte hlasovat rychleji. Číslo 19. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o čísle 19. Hlasujte, prosím, abyste to stihli. Končím hlasování. 18 pro, 12 proti. 20. Kdo je pro? Ne, ne, ne. Opět budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o čísle 20. Končím hlasování. 21 pro, 9 proti. 21. Kdo je pro? proti, zamítnuto, 22, kde je pro, proti, přijato, 23, pro, proti, přijato, 26, kde je pro, kde je proti, přijato, 1 a 24, kde je pro, přijato, 25, kdo je pro? Proti? Přijato. Dvě, číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Přijato. 27 odpadá. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. 28 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Přijato. 4 odpadá. 29. Kdo je pro? Proti? Přijato. 5, kdo je pro, proti, přijato. 31, kdo je pro, proti, také přijato. Teď hlasujeme o celém návrhu stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 2 se zdrželi. Gratulujeme panu zpravodaji Třaskovskému. Chtěl bych vám všem poděkovat, tím končí dnešní hlasování a dostáváme se k dalšímu bodu. Čeká nás zpráva pana Šmita, která se týká energetického plánu do roku 2050. Doufám, že tady zůstanete i na projednávání této zprávy, ale pokud potřebujete odejít, tak to prosím učiňte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 Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, budeme pokračovat. A projednáme návrh stanoviska Ole Šmita, kterého zde vítám. K energetickému plánu do roku 2005. Už před několika týdny jsme o tom uh, užitečně debatovali Vyslechneme si eh, připomínky eh, zpravodajů paní Bastos, paní pana Correa de Campos, paní Rielen, pana Bílana. A no, pan Gustafson tedy bohužel odešel. Ale možná se ještě vrátí. Takže teď dávám slovo Ole Šmitovi, aby nám a eh, předložilo toto stanovisko, které bude tedy pro výbor um, pro, pro eh, průmysl, kde je zpravodajem pan Savala. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkal posledně, tohle je velice důležitá věc. A, to, uh, a myslím, že eh, všichni, nejenom tento výbor, vítají tuto strategii. A to, co děláme, je velice důležité a také důležité, abychom to udělali co nejrychleji. Došlo k několika zádrhelům, jak všichni víme. V tomto eh, scénáři je popsáno pět eh, ilustračních scénářů a deset závěrů eh, toho, jak vytvořit udržitelnou energetickou politiku Zdůrazňuje se, že to musí být politika dlouhodobá, tak aby průmysl i občané mohli předvídat. To je samozřejmě důležité pro veřejné i soukromé investice do obnovitelných trvale udržitelných energií. Myslím si, že je nesmírně důležité, abychom ehm, k tomu přistupovali horizontálně, to znamená že transformační proces ve výrobě, dopravě a zásobování energiemi je nezbytný, abychom to všeho dosáhli. Mám několik připomínek, pane předsedo, které nejsou možná příliš kritické, ale tak trochu kritické. No, věřím, že o nich lze vést dialog. Mluvil jsme se o tom i při první debatě. Týká se to CCS a sice zachycování a ukládání uhlíku. Použití CCS samozřejmě může vést ke eh, snížení emisí eh, oxidu uhličitého eh, o 80 až 95 ale tedy z průmyslové výroby, ale mm, neovlivňuje to CO2 z těžby. Eh, a, a tam mm, jsou velké úniky, které je třeba také eh, zachycovat podobně, jako se skladuje jaderný odpad. Potom je tady otázka eh, dodatečné energie, které je třeba na zachy- která je třeba na zachycování uhlíku. Mnohem více paliva se musí vyrobit na výrobu jedné jednotky energie vlastně ze stejné elektrárny u plynových elektráren je to 11 až 22 u uhelných elektráren nebo u splňovacích systémů je to 14 až 25 Samozřejmě eh, použití spotřeba paliva a ekologické problémy eh, z těžby uhlí a plynu eh, tím také narůstají. Teprve na konferenci OSN o klimatu v roce 2011 v Durbanu a mm, bylo dosaženo konečného, e, konečné dohody o podpoře těchto projektů prostřednictvím e, mechanismu čistého rozvoje CDM. Ty náklady jsou pořád nejisté a CCS má e, zvýšit náklady na elektřinu a to z hledy důvodu. Za prvé, stlačování eh, plynu a jeho zachycování zásadně zvyšuje provozní náklady. Eh, stojí to eh, palivo navíc a ehm, náklady na ukládání a to tedy zvyšuje celkovou nákladovost elektráren. A moje otázka k tomu je, jestli bychom se neměli zabývat těmi výsledky velice pečlivě, než se vydáme touto cestou. Potom jsou tady eh, v náklady obecněji. Můžeme se teď eh, okamžitými kroky vyhnout eh, vysokým nákladům později. Čím více ovšem budeme čekat, tím více se budou náklady zvyšovat. To komise říká jasně, to nezakrývá hlavní investice, které eh, přinesou všechny ty zvýšené náklady, budou do eh, stárnoucí infrastruktury zařízení. To je skvělá příležitost, jak teď eh, se rozhodovat trvalé udržitelným způsobem. Energetická efektivita je velice nenákladný způsob, jak tohoto dosáhnout a, a také je třeba se zaměřit na celý eh, na řetěz z poptávky až k dodávce. Zaměřme se na eh, všechny příležitosti, pokud jde nejenom o udržitelnost, ale i o zabezpečení dodávek a o konkurenceschopnost v Evropě, zejména v této době. Vnitřní trh. Evropská unie by měla, já se omlouvám, by měla využít své eh, vedoucí úlohy eh, v klimatické politice a ukázat, jak eh, toto lze hm, smířit s růstem. A máme některé dobré příklady, zejména z některých zemí bych řekl. Také bych zdůraznil, jak je potřeba implementovat už existující legislativu, zejména balíček, třetí balíček o vnitřním trhu v energetice. Evropa musí mít eh, konkurenceschopný trh. Lhůta je už v roce 2014, takže musíme eh, jej eh, rozhýbat. A myslím si, že tady bychom měli opravdu tlačit na tomto výboru a, a jako parlament jako celek. Měli bychom přispívat k výzkumu například prostřednictvím Horizontu 2020 když budeme vědět, jak eh, snižovat emise skleníkových plynů, tak eh, to znamená konkurenční výhodu eh, na globální trhu se službami. Také to pomůže evropským malým a středním podnikům, které zajímají trhy s obnovitelnými energiemi. Takže teď se podívejme na spotřebitele a myslím si, že na to je třeba se zaměřit především. Ono eh, vždycky nakonec jde o změnu eh, rutiny toho, jak spotřebováme energie. V naší zemi například v současné době eh, se učíme, jak tedy, že, že máme mít nádobí a prát prádlo v noci. Příslušné podněty jsou důležité, ale nakonec by mohly vést k přílišnému přetížení, přetížení spotřebitelů. Já mám rád nízké daně, ale myslím si, že tady bychom je mohli i zvýšit. To bude dobrý nástroj pro nás jako pro spotřebitele, abychom věděli, abychom znali skutečné náklady. Řešení jako chytré sítě eh, jsou rozpracována a ehm, Toto umožní eh, spotřebitelům tedy sledovat eh, náklady aktuální a eh, změnit ty náklady. Dávám příklady. Komise poukazuje mm, na to, že energie budou dražší ve střednědobém horizontu, ať už schválíme cokoliv. Ovšem zaměřme se na to, co se dělá prostřednictvím energetické politiky a co se dělá prostřednictvím sociální politiky. A to je potom citlivá věc. Já si myslím, že že tohle je třeba řešit v sociální politice a ne eh, v regulací energetických cen. A nejlépe se to řeší eh, na úrovni členských států. Já jsem aktivní politik. V vlastní eh, zemi už 35 let ve své zemi, tady na v různých úrovních a tak to dobře vím. A teď ty citlivé části. Nemyslím si, pane předsedo, nebo myslím, že jsme schopni dosáhnout koncenzu. Prakticky ovšem. Ale je jedna věc, kde si myslím, že bychom neměli ani dosahovat koncenzu, protože máme prostě různé názory. Týká se to samozřejmě jaderné energetiky. Já žiju 30 km od jaderné elektrárny a Danové ji zavřeli. Protože to bylo vidět z hlavního města Skodaně. A žádný dánský politik eh, se eh, nebyl dostatečně Eh, odvážný, aby řekl, že eh, kvůli tomu, že je vidět, eh, tak by se to nemělo zavírat. A nakonec ji zavřeli. A nakonec to byl takový kšeft. My jsme dostali most a oni mohli zavřít elektrárnu dánové. Oni samozřejmě s tím nebudou nikdy souhlasit, ale já si myslím, že to takhle bylo. Ale myslím si, že bychom se měli maximálně snažit ochránit občany a samozřejmě eh, požadovat eh, nejvyšší možnou bezpečnost. Ovšem je iluze říkat, že alespoň ne v nadcházejících 50, 60, možná 70 letech budeme schopni žít bez jedné energie eh, v Evropě. V Německu, paní Riva. V Německu jste to udělali Říkáte, že pozavíráte jaderné elektrárny a, a kvůli tomu je tady více e, emisí e, oxidu uhličitého i u nás na severu. A teď používáte možná na to víc ruského plynu, ale Německo a Japonsko, respektive e, dělají to severské země také. Máme 435 jaderných elektráren po celém světě. 65 se staví nebo je i ve Finsku. A v řadě zemí. Já bych z toho, eh, já bych to nerozmazával, ale myslím si, že mm, člověk může být eh, velice ekologický a chovat se trvale udržitelně, když říká, že když máme novou generaci jaderných elektráren, tak to bude důležitá součást eh, klimatické změny v Evropě a jinde. Já znám ty argumenty a chápu je, chápu je zcela. Ale prostě došel bych k závěru, že si myslím, že to německé rozhodnutí ukazuje nedostatek, eh, na nedostatek rozhodování na evropské úrovni. Nevím, eh, ten komisař, i když je to Němec, jestli vůbec věděl, co se děje. Bohužel teď kolega Chacimarka Kesaj teď není. Myslím si, že bylo politování hodné, že liberálové tohle přijeli. že to prostě přišlo e, jako bez čistého nebe a a nikdo s tím nemohl dělat a my jako sousední země s tím trpíme, stejně jako Německo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že eh, koncenzu v této oblasti eh, nedosáhneme, ale věřím, že nebudete respektovat mé náměty a já to zajistě budu respektovat ty vaše. Děkuji. Velice děkuji, Ole. A to byla, jak vždy, eh, z mých úst velice široká a důkladná prezentace. Neříkám, že se vším souhlasím, ale ta prezentace byla velice dobrá. Také bych chtěla přivítat zástupce z Generálního ředitelství pro energetiku, který bude mít příležitost se vyjádřit, ale nejprve začneme s novými zpravodajem, nejprve paní Bastos. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji a poblahopřát mu eh, k tak jasnému vystoupení. Jeho zpráva je velice jasná, eh, zaměřená na jednotlivé body, zvláště na otázku zásobování a na analýzy nízkouhlíkové společnosti na spotřebitele a tak dále. Já začnu tím posledním. Je to otázka nukleární energie. Při první výměně názorů v rámci našeho výboru zástupce Evropské komise prohlásil, že roku 2005 nukleární energie v roce 2050 bude nukleární energie sehrávat reziduální roli Znamená to, že budeme muset revidovat tuto politiku za 30 let. Nebude tedy možné se soustředovat pouze na nukleární energii. To samozřejmě eh, říkám z úhlu pohledu spotřebitelů. V tomto stanovisku musíme klást větší důraz na alternativní energetické zdroje. Místo toho, abychom hovořili pouze o nukleární energii. To je moje první připomínka. Já jsem ocenila eh, důraz, který byl položen na inteligentní sítě, které jsou velmi užitečné z hlediska spotřebitelů a které představují určitou povinnost eh, dodavatelů a také eh, možnost spolurozhodování spotřebitelů. My chceme poněkud širší záběr této zprávy. My bychom měli klást důraz na to, co je důležité a musíme dát tedy zaznít hlasu naši, našemu výboru. Musíme dát důraz na spotřebitele, takže to je velice dobře zpracováno v bodu 3 a jsme tomu rádi. Co se týče malých a středních podniků, ty hrávají v současnosti a budou hrát i v budoucnosti velmi důležitou roli na jednotném trhu že je pozitivní, že i na ně je kladen důraz v této zprávě. Já bych chtěla požádat pana Šmita, aby do této zprávy jak si vtělil určitou diferenciaci z hlediska sociální politiky v kontextu energetiky. Bod 9 by možná měl být sformulován poněkud mírněji než je současná formulace. A dále bych si ráda vyměnila názory s panem Schmidtem. A to, pro, a to e, tedy v souvislosti předkládáním pozměňovacích návrhů a to téma. Co se týče pozměňovacích návrhů, byla bych ráda, kdyby se zdůraznil aspekt vzdělávání a informování spotřebitelů. To je aspekt, který je velice důležitý pro energetickou budoucnost a pro náš postup eh, v tomto odvětví v Evropě. Je to důležité pro budoucnost Evropy. Konkurenční eh, aspekt zde sehrává také svoji roli. A na závěr, vy řekla, že existují menší rozdíly ale jsou to rozdíly, které se týkají stanoviska k nukleární energii a k úloze, kterou může tato energie sehrávat z dlouhodobého hlediska. Také jsou tady určité rozdíly z hlediska vzdělávání a informování spotřebitelů. Ráda bych o tom ještě pohovořila, ale myslím, že tu nebudou problémy. Uh, good, thank you very much. Uh... Děkuji. Nyní pan profesor Corrada Campos. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že bych poblahopřál panu Olešníkovi k této vynikající práci. Také bych chtěl poblahopřát eh, výbory z hlediska eh, tohoto vynikající strategie. Souhlasím s panem Šmitem, když hovoří o tom, že se jedná o jednotný trh kde jsou pravidla a kde je nutné mm, je realizovat v jednotlivých členských státech a zajistit jejich eh, transparentnost. Prožíváme období, kdy zkoumáme možnosti alternativních zdrojů v rámci národních regulátorů. Tyto energie musí být konkurenční ve prospěch spotřebitelů. Když dovolíte, já bych vám sdělil moji zkušenost z posledních pěti let v Japonsku. Tam jsem vedl mnoho diskusí na téma energetické politiky a na téma ubytku konkurenceschopnosti a také na téma dalších eh, snah, které byly rozvíjeny a které také vedly k některým kritikám. Eh, aspektů, které byly jistě příčinou katastrofy ve Fukushimi. Samozřejmě trh nemůže vyřešit vše, ale eh, trh může vydávat určité signály, výstražné signály. V Japonsku například eh, nic nefungovalo z tohoto hlediska. Tam byl systém, který se opíral o kartely. Také definice energetického mixu, i když to spadá do kompetence členských států, by eh, měla brát v potaz nutnost koordinovaného evropského přístupu. Jinak nebudeme moci naplnit naše cíle, zvláště co se týče obnovitelných energetických zdrojů a zvláště pokud eh, bereme v potaz zájmy spotřebitelů. Naším úkolem v rámci našeho výboru je se zabývat zájmy spotřebitelů a všechny připomínky v tomto duchu musí být zohledněny. Je nutné, aby členské státy investovaly do odpovídajících infrastruktur a zajišťovaly energetické zásobování. A nejlepší způsob, jak zajistit tyto investice, je mít odpovídající daňovou politiku. Toto nám pak umožní mít takový energetický systém, který bude fungovat na evropské úrovni. A toto je velmi důležité. Je důležité, aby členské státy odolávaly pokušení uchovávat pouze vnitrostátní trhy, izolaci a sázet na mm, samozásobování. Musíme také odstranit zužené hrdlo z hlediska zásobování, musíme zlepšit zvláště přeshraniční eh, vztahy a mít takovou regulaci, která by se vztahovala zvláště za nové vstupující firmy na trh. Energetická politika má samozřejmě často negativní dopady na jiné země. Takže co se týče definice energetického mixu a integrace sítí, to jsou dva aspekty, které jsou o to důležitější, protože mm, nové energie a jejich přenos ze severu může fungovat pouze tehdy, pokud zde bude integrace sítí, zvláště ve vztahu k zemím, které skladují eh, energii. CCS uhlíku zůstává neznámou. Někteří i nadále zdůrazňují, aby se pokračovalo ve výzkumu zachycování přepravy a ukládání, zvláště také v oblasti břidličného plynu, který je nutný proto, abych zde nebyla závislost na USA. Ovšem dopad břidličného eh, plynu musí být proskoumán v souvislosti s negativními dopady na životní prostředí. Energetická účinnost je oblast, kde jsme všichni zajedno. Tady existuje široký konsensus z hlediska výhod, z hlediska komfortu bydlení obyvatel. Bez ohledu na scénáře snižování uhlíku, ceny za elektřinu budou růst až do roku 2030. A náklady na dopravu budou sehrávat důležitou roli, budou velkou položkou pro domácnosti a malé a střední podniky. Tyto účinky by měly být snižovány v rámci snažení členských států, tak aby tyto náklady nebyly tak vysoké. Co se týče nukleární energie, zde bych chtěl uvést, že nezávisle na možnosti svobodně vyjadřovat naše názory, a nezávisle na tom, zda rozhodnutí přijaté EU z hlediska subsidiarity této eh, tematiky. To není tento případ, to není případ subsidiarity, je to případ integrace spíše. Bez ohledu na to musím říci, že oblast energie je oblast, která nemůže být nějakým způsobem opuštěna Evropskou unii, protože to souvisí se bezpečnosti. Proto jsme zorganizovali zátěžové testy, kde komise musí být na špici těchto postupů. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, now it's... Děkuji. A nyní Heidi Rühle. Já bych chtěla výslovně poděkovat panu navrhovateli nejenom za tuto vynikající zprávu, ale také za to, co zde osobně vyjádřil. Chtěla bych výslovně zdůraznit, pane Schmidt, že co se týče je vaší kritiky z hlediska nedostatku politiky EU, já s tím souhlasím. Dokonce bych souhlasila i s tím, kdybyste řekl, že Německo nemá tu nezbytnou strategii právě z hlediska klimatické změny tady musíme všichni pracovat mnohem více, potřebujeme naléhavě tuto strategii právě v dobách, kdy se ocitáme ve finanční krizi, kde máme nedostatek veřejných peněz měli bychom přesně přemýšlet, kam investovat, abychom pokročili před z hlediska bezpečných, eh, bezpečných dodávek a z hlediska mm, kontroly výdajů. Takže v tomto s vámi naprosto souhlasím. Ještě bych řekla ještě jednu věc. Naprosto s vámi souhlasím ohledně bodu 5, to znamená CCS. I zde se domnívám, že komise tady tak trochu experimentuje aniž by přesně promyslela eh, dopady a náklady. Protože ve chvíli, kdy máme nedostatek peněz, musíme přesně vědět, jak cíleně investovat. Souhlasím s těmito body. Co se týče mm, elektráren, Tady bych chtěla výslovně říci, že když hovoříme o transparentním trhu, tak musíme eh, do toho zahrnout také mm, všechny náklady, které mají zajistit eh, mm, případné řešení krizí u nukleárních elektráren. Víte, že tady jsou mnohem větší rizika, musí být větší rezervní, eh, firm, rezervní fondy této oblasti bych tedy vyjádřila velkou kritiku. Také uložiště ještě není vyřešeno. A zde musíme preventivně jednat. Ostatně e, tuto záležitost odhalily také zátěžové testy, které byly organizovány komisí. Samozřejmě v takovém případě nukleární energie je mnohem dražší, než je nyní. Další bod. Otázka energetické účinnosti, ta by měla být vypíchnuta ještě víc, ale já pocházím eh, z Warten-Bintenberska a když tam jedete, tak vidíte ty nové výzvy, které tady jsou. Ti pokročili velice rychle, prakticky všechny střechy mají už eh, solární panely, takže fotovoltaika, fotovoltaika pokročila výrazným způsobem. Na druhé straně naše země je vysoce průmyslově zaměřená. To znamená, že potřebujeme investice do skladování, nejenom do přenosových eh, souprav, ale také do skladovacích eh, možností. Například eh, tato mm, eh, nové například elektrárny se vůbec nevyplácejí, protože finančně to není rentabilní, protože výroba fotovoltaiky vede k tomu, že na burze ceny klesají. A to před nás staví naprosto nové výzvy pokud chceme jít cestou decentrality, to znamená, pokud eh, chceme nějakým způsobem zakazovat pokrok ve fotovoltaice, pak se musíme zaměřit na skladovací problematiku. To je možná důležitější z hlediska komise než CCS. My potřebujeme sítě, potřebujeme větší kapacitu z hlediska skladování, potřebujeme dlouhodobou Eh, kapacitu, musíme mít záruku dlouhodobé bezpečnosti. Co se týče Bádenska, Württemberska, eh, tam jsem toto analyzovala velice eh, do hloubky. Například malé a střední podniky intenzivně investovaly v této země do regenerativních energetických zdrojů a do energetické účinnosti a to způsobuje, že naše země je konkurenceschopná. Je to tedy dobrý vývoj, který tady běží. A ještě bych chtěla uvést jedy, jeden bod. Musíme být opatrní, protože v rámci našeho požadavku dlouho udržitelné energie musíme brát potaz také výrobu solárních panelů eh, v Číně. Když se na to podíváme, tak zjistíme, že minimálně 50 těch hodnotových eh, řetězců eh, pochází právě od těchto eh, řemeslníků, kteří jsou v místě, který to instalují, ale těch zbývajících 50 je rozdělena tak, že asi 30 spadá na Evropu. Je to proto, že Číňané produkují tyto solární panely díky strojírenským zařízením, která jsou vyvážená do Číny z Evropy. Takže podle mého názoru zatím jdeme špatnou cestou z hlediska těchto čínských solárních panelů. Musíme být rádi, že tyto čínské solární panely jsou laciné, musíme podporovat jejich další výrobu. Tento hodnotový řetězec probíhá na různých úrovních. Nejedná se o pouhý prodej těchto čínských solárních panelů. Děkuji. Já si myslím, že dnes se nám podařilo vyjádřit se k celé řadě věcí. A teď ještě pan Bílan, také za stínové zpravodaje. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vidím, že už nám nespívá příliš času na tento bod, takže se pokusím vyjádřit se co nejstručněji. Chtěl bych poděkovat panu Šmitovi za tento velice dobrý a vyvážený dokument. Myslím si, že mohu vyjádřit souhlas s většinou bodů, které jste představil. Líbí se mi ten bod 3, kde zdůrazňuje nutnost zavést otevřený a konkurenceschopný eh, trh s energií. Také se mi líbí ten bod 6, který hovoří o významu inteligentních sítí, což je nesmírně důležité. A já sám jsem pro jádro a myslím si, že ten bod 6 je tedy vyvážený. I když já sám pocházím z Polska, tak si myslím, že ty body jsou navrženy takovým způsobem, že i poslanci ze zemí, kde se používají spíše ty tradiční energetiky, ty tradiční zdroje energie, takže s tím mohou souhlasit. Také souhlasím s kolegyní Ryle, že bychom měli podtrhnout úlohu obnovitelných zdrojů energie. A ještě co se týče bodu 6, tam se hovoří o těch inteligentních sítích kde bychom ještě mohli upozornit více na eh, ochranu. Myslím si, že celkově ten dokument je velice dobře připravený. Děkuji, říká předseda. Chtěl bych poděkovat jak zpravodaj, tak stínovým zpravodajům. A pak se ještě do rozpravy hlásil pan Šváb. Hlásí se ještě někdo? Pane Švábe, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na to, co uvedl Ole Schmidt. Řekl, že tady je jeden bod, kde zřejmě není jednota názorů. A myslím, že je zbytečné to tady příliš jaksi rozvádět, protože je tady jeden faktor, který zůstal mimo. Podívejme se tedy na eh, bod, který nesedí tak úplně s jednotou ohledně obsahu. Musíme mm, v podstatě vycházet z toho, že jaderné elektrárny nemůžou být vypnuty v jedné zemi. Eh, existují všude na světě, takže tady musí být nějaký jednotný postup. Ty specifické postupy eh, členských států eh, z hlediska nukleární energie nejsou dlouhodobě udržitelnými a dlouhodobými a víte, že máme už eh, více, eh, více let tento jednotný energetický trh. Ještě k tomu, co uvedl pan eh, Ole Schmidt ohledně jaderných elektráren. Je to přeshraniční problém, to je pravda. Nechci teď jmenovat některé země, ale některé země si toto neuvědomují a jsou země, které dále budují tyto nukleární energie a e, v podstatě do doby studie pana Ettingera se nic neměnilo. Teď budou muset pravděpodobně investovat více do bezpečnosti, ale tyto země zřejmě nedosáhnou takového standardu bezpečnosti jako ostatní. Takže máme tady co dočinění e, s takovou e, krátkodobou politikou. Já myslím, že celá EPP a i naše mluvčí o tom hovořila, jsme ochotní spolupracovat na tomto textu. <clears throat> Dovolte mi ještě pár komentářů z mé strany. Myslím si, že můžeme nastínit eh, mnoho argumentů o jaderné energii, ale komise ve svém dokumentu říká dost jasně, že jaderná elektřina zůstane i do roku 2050 klíčovou nízkouhlíkovou energií, takže prostě to bude eh, součástí energetického mixu. Myslím si, že se ne, nemluví o tom, zda tady ta energetika ještě bude nebo nebude. Prostě znamená to, jakou bude mít roli v tom energetickém mixu. A v těchto dokumentech se hovoří jasně eh, také i o té technologii CCS. Hovoří se o tom, že budeme muset tu technologii CCS uplatnit, pokud eh, budeme chtít eh, do roku 2050 splnit eh, ty naše eh, eh, cíle ohledně snižování emisí. Takže možná se o tom můžeme nějakým způsobem zde jaksi hádat, ale vypadá to, že to jsou vlastně takové hlavní stavební kameny celé té strategie. Takže musíme k tomu přistupovat realisticky. Také si myslím, že jedním z hlavních klíčových plánů aktu o jednotném trhu je to, aby ten jednotný trh s energetikou fungoval dobře. Myslím si, že bychom se k tomu ještě měli nějak výrazně vyjádřit i v té zprávě. Už o tom hovořil i pan Schmidt. Hovořil o tom, že je důležité, aby všechny nástroje vnitřního trhu dobře fungovaly a že to, abychom zde také měli dobré pobídky k tomu, aby všechny strategie byly zavedeny do praxe, protože v některých případech eh, s tím teď eh, trochu bojujeme. Takže myslím si, že bychom možná ještě takové podobné komentáře měli učinit i eh, vůči kolegům z výboru ITRE. Myslím si, že máme ještě dost času, abychom si vyslechli komisi. Čili pan Vestra by se k tomu má, možná rád vyjádřil, k tomu, co zde zatím zaznělo. Thank you, Mr. Chairman. I will try to be, uh, Děkuji, pane předsedo, já se pokusím vyjádřit se stručně. Několik kolegů zde hovořilo o významu vnitřního trhu s energií a to je něco, s čím zcela jasně souhlasíme. Je to také výrazně označeno v našem sdělení. Hovoříme o tom, že ten přechod by byl mnohem obtížnější, pokud byste nefungoval dobře vnitřní trh s energií. Nechci hovořit eh, o tom nějak víc podrobněji, ale chtěl bych vám ještě připomenout, že komise chce přijmout sdělení o vnitřním trhu s energetikou příští měsíc a kde také posoudíme pokrok, jakého bylo učiněno a nastíníme další cestu do roku 2014 a pohovoříme o tom, co ještě zbývá učinit. E, doufám, že toto e, sdělení přijmete s velkým zájmem a mm, bude také užitečné i pro vaši další práci. Dále, co se týče nákladů a možných dopadů stanovování cen e, energetik, s energiemi, Rovněž to je téma, které bereme velice vážně. Když jsem zde vystupoval naposled, tak jsem hovořil, že dojde ke zvýšení cen, i když bychom eh, se neuchylovali k těm ambicioznějším cílům eh, v oblasti dekarbonizace. Ale musíme zajistit, aby k těm přechodům došlo tak, takovým způsobem, aby to mělo co nejmenší negativní dopady jak na domácnosti, tak i na průmysl. Ještě se chci stručně vyjádřit k jedné energetice a k technologii CCS. Zachycování a ukládání uhlíku, o tom už jsme hovořili. Eh, připravili jsme zvláštní scénář, který to vlastně trochu posune, protože jsme si jisti, nebo že jsme si vědomi toho, že zde existují určité problémy ohledně těchto technologií. Dále jsme také vzali v úvahu to, že samotné členské státy eh, musí přijmout vlastní díl odpovědnosti. Eh, máme zde zvláštní projekt NER 300 a je důležité, aby i samotné členské státy přijali svůj díl odpovědnosti a chopili se také spolufinancování. Co se týče jaderné energetiky, tak bych chtěl ještě říci pro ujasnění, že my jsme neříkali, že jaderná energetika bude, nějakým, bude v roce 2050 nějakým eh, pouze doplňkovým eh, zdrojem energetiky. Bylo to vlastně založeno na eh, dohodě s členskými státy. Hovořili jsme o tom, že v těch členských státech, kde to považují za přijatelnou technologii, to bude Eh, významný stroj energie. Dále je zde důležitá otázka bezpečnosti jedné energetiky. Před několika týdny jsme také eh, provedli ty zátěžové testy a Evropská komise rovněž chystá novou iniciativu, podle které se členské státy, které jsou aktivní eh, v této oblasti, musí, musí vypořádat s novými přísnými podmínkami a standardy. To z mé strany vše, těším se na přijetí tohoto stanoviska a také eh, se těším tedy na hlasování o této zprávě v tomto výboru. Děkuji. do you want to... Děkuji, pane Schmidt. Chcete to nějak schrnout? A potom eh, si potvrdíme harmonogram k vašemu stanovisku. Děkuji. Ne, eh, já to určitě nechci schrnovat, nejsem tak chytrý. Ale chtěl bych zdůraznit, že jadernou politiku vždycky zmiňuji, protože jsem politik. A vím, že tohle je podstatná a politická věc. Možná byste řekli, že jste tady se nad tím vším zamišleli. No dobrá, souhlasím, ale je to prostě politická věc. Na každých volbách, na místních, regionálních eh, nebo jiných úrovních tohle prostě eh, vždycky se objeví. A nemůžeme to eh, vysvětlit eh, ničím jiným než nadcházejícími volbami. v hm, Německo, myslím, že to bylo zrovna Bádensko-Württembersko. Tam bylo těch Stuttgart 21 a hm, jaderná energetika. Takže prostě tohle se týká všeho. A samozřejmě to může všechno změnit. A já si myslím, že je to tak trochu, taková iluze. U nás máme taky problémy v naší zemi. Včera Greenpeace eh, vnikli do dvou elektráren a nikdo je nechytnul. Někdo tam a byl 38 hodin, to je prostě bezpečnostní katastrofa. Jo, on se jim to nepodařilo úplně všechno dostat, co chtěli, ale ukázalo to, co to je za občany. prostě oni neargumentují tak ambiciozně jako já dneska a zítra, ale každopádně uvidíme. Další věc, eh, o které bych rád hovořil, jsou náklady. My jsme v naší zemi a naše eh, strana je teď u vlády. My jsme opravdu pro nízké daně, ale opravdu v těchto, za těchto okolnostech si myslíme, že potřebujeme vyšší daně. Cílené daně aby se spotřebitelé mohli rozhodovat sami za sebe. A to je velmi užitečné. Ale e, výsledek je také, že to je celé drahé. Dražší. A to je hlavní důvod. A platí to i pro uh, paní Bastos a Pokoru de Campos. Zmiňovali jste ten sociální dopad a já souhlasím. Ovšem jde mi eh, o to, eh, sociální politiku také už eh, jsem řešil v jiných funkcích. Ono je mnohem lepší zaměřit ty kroky a mm, ty dopady těch zátěží poplatků za elektřinu a plyn a tak dále, je lepší to vykompenzovat jinými opatřeními protože eh, ceny energií obecně, pokud eh, budou chráněné, tak budu chráněn i já. Ale je mnohem lepší to zacílit, tu podporu. Taková je aspoň zkušenost v naší zemi. A jak víte, že u nás máme uh, eh, se sakra vysoké daně a jsme uh, stát sociálního blahobytu, alespoň to o sobě říkáme. Takže máme vysoké daně, ale také cílené sociální pojištění. Takže proto říkám, že bychom tohle neměli směšovat. Ne, že bych s vámi nesouhlasil obecně. A je zajímavé, že se tolik shodneme, paní Rive. Je, je, je to dobré pro vás, nebo je to špatné? Nebo je to dobré pro mě, nebo není? Já myslím, že pro mě to je asi dobré. Potřebuji i nějaké ty zelené odstíny. A děkuji každopádně panu Bělanovi. A vy víte, že Polsko je složitá země, protože v něm žijete. 26 zemí přijalo, přijalo energetickou mapu a jedna ne. Já jsem byl ve vaší zemi v Krakově poprvé v roce 1964 a když se tam teď vracím, tak vidím, jak se dramaticky proměnila. Tehdy to bylo víceméně žluté, podobně jako tady eh, koberce. Nebo stoly, pardon. Takže eh, opravdu, a teď už není, takže pozor na ty energii, které používáme. Takže děkuji každopádně eh, komisi i panu Harbrovi. Vy samozřejmě znáte odpovědi. Takže my se opravdu snažíme. Děkuji. Děkuji vám. Nebylo to úplně schrnutí, ale každopádně to bylo zajímavé. Takže teď k té praktické stránce. Budeme se zamýšlet nad tím, jak tedy eh, přidat hodnotu k vaší práci. Lhůta a pro podání pozměňovacích návrhů bude 5. listopadu, 28. je budeme projednávat a 29. budeme hlasovat. A tím bychom to měli dodat průmyslovému výboru 18. prosince. Chtěl jste k tomu něco říct? Já budu v Surinamu ty s delegací a KTEU. Bylo by dobré, kdyby se nám to podařilo to trošku později. pozměnit. do, do Surinamu je to pěkný kus cesty. Dobrá, tak uvidíme, jestli se to podaří, protože samozřejmě to závisí. Pokud výbor pro výrobu, eh, pro průmysl to eh, bude schopen posunout, tak, to už, eh, tak se pokusíme to před, to, předřadit. Eh, pane eh, Šmita, bohužel máte tolik zájmu, že člověk eh, sami neudrží krok kolikrát. Děkuji vám každopádně, děkuji i komisi a teď se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu dnešního jednání. Je to také stanovisko, které, myslím, půjde výboru pro hospodářské záležitosti a týká se to zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. Naším zpravodem je pan Chaci Markakis, za SD bude hovořit pan Kov. Nevím, jestli tady bude hovořit ještě někdo další za EPP. Paní Hanzlik je za EPP. Tak pochybuju, že by, byla, eh, že by podpořila malé a střední podniky. A potom je tady paní Riele a já jsem eh, tady za ECR. Eh, pokud tady pan Běla nechce zůstat za ECR. We will provide um, useful comments. Now... Takže um, my si rozdělíme Mm, připomínky. A teď nevím, v kolika jazycích to bylo k dispozici. Je to jenom anglicky zatím. Takže ne všichni mm, to mají přeložené, tak možná, že by se to mohlo projet. No, mnohokrát děkuji, pane předsedo. My nyní budeme hovořit o něčem, co eh, se týká 23 milionů malých a středních podniků v Evropě. Jedná se o přístup k financování. My víme, že v posledních pěti letech 80 těch nových eh, pracovních míst bylo vytvořeno právě těmito malými a středními podniky. Musíme všem konstatovat, že evropský podíl, eh, tedy především ve smyslu zlepšení přístupu kapitálu, je nedostatečně rozvinut a proto je důležité, aby komise zde předložila návrh my vítáme tento návrh principiálně. Jedná se tedy o akce, které by mohly být podnikuty evropským, eh, Evropskou unii a které by měly být propojeny. Samozřejmě, že to stojí peníze, pokud chcete rozjet inovativní eh, podnik a zajistit růst. To představuje obrovské částky. A samozřejmě představuje to, vidíte, že kultura v USA a také v Číně s tím zachází poněkud odlišně. Jsou otevřenější pro riskantnější podnikání, my takový nejsme. A v Evropě máme méně nástrojů za tímto účelem. Ale co se týče programu konkurenceschopnosti a inovace, tak eh, tady jsem měl tu čest, že jsem byl spravodajem eh, při vytváření tohoto programu a mohu říct si, že jeden produkt eh, znáte všichni ohledně toho, co jsme eh, podporovali. Je to Skype, ale tím to už končí. Pak eh, je tady celá řada malých důležitých podniků, které velice obtížně prodávají a také se velice obtížně zviditelňují. Ale v každém případě Skype byl určitě velkým výspěch, úspěchem těchto podporných opatření. Pak je tady otázka podmínek eh, s FP7, to znamená výzkumným programem. Risk Share Facility, to, byla, eh, to byl také úspěch, zvláště v souvislosti eh, s možností mm, dávat k dispozici finanční prostředky rizikovým a inovativním podnikům. Už ten název risk znamená, že jsme museli nějakým způsobem reagovat na toto riziko. Tento nástroj je k dispozici od roku 2012 a vypadá to, že to, nebo že to bude velký úspěch. Také je tady možnost, aby v těch jižních zemích, to znamená v zemích, které jsou postiženy krizí, tak aby tyto země čerpaly z regionálního a kohezního fondu. To znamená, tato situace zlepšila pro malé a střední podniky. Tady parlament velice výrazně spolupracoval s komisí, například Jessica, Jeremy a také za podpory eh, banky. Takže dále máme tady horizont 2020, s tím budeme pokračovat. A přesto všechno musíme konstatovat, že z hlediska eh, doprovázení tedy mm, to není dostatečné. Máme tady Single Mark to je eh, vlastně snaha, aby malé a střední podniky lépe využívaly jednotný trh. Přijali jsme také Business Act, ale stále to nestačí. Protože jde o to, aby tady byl zdravý bankovní systém, který by podporoval. A to v současnosti v EU a v eurozóně nefunguje. Takže tady je důležité, že lay payment eh, jsme přijali právě v našem eh, výboru. Eh, tady jsme sami zdůraznili, že je nutné mít takovýto nástroj. V mnoha členských státech víme, že platební morálka buď neexistuje přes naše nařízení, anebo tady je prakticky absentující, jsou tady absentující peníze, finanční prostředky. A samozřejmě to se týká zvláště Řecka, o kterém se tolik mluví. Jsem tedy zpracovatel tohoto stanoviska a musím tedy sdělit komisi, že vás podporujeme, vítáme, že tady bude tento akční plán, který bude vypracován a že chcete udělat vše pro to, abyste usnadnili přístup k financování. Finanční krize, a to musíme konstatovat, dopadá především na malé a střední podniky, Evropský finanční systém je částečně kompletně sparalizován. Například pokud máte malý střední podnik ve Španělsku nebo v Řecku a snažíte se dostat úvěr, tak to nefunguje. Vůbec to není možné. Proto je dobré, aby tento fast track tady eh, eh, se spustil, tak jak se o tom mluví eh, v tom akčním programu. Tady samozřejmě je zajímavé vědět, co se bude dít v těch krizových zemích. One Stop Shop, jedno kontaktní eh, místo, tak jak to mm, navrhla komise, eh, slouží k tomu, aby malé a střední podniky měly možnost díky tomuto mm, kontaktnímu místu také zjistit, jak eventuálně se dostat k finančním prostředkům v jiných eh, zemích. A tady skutečně je možné už poskytnout mnoho informací. Ještě bych chtěl eh, uvést eh, téma, které nehraje velkou roli v tomto akčním programu, ale my se domníváme, že je to důležitý faktor. Jsou to investiční banky. Banky, které podporují tento rozvoj, které existují v mnoha zemích, ale ne ve všech. A tam, kde jsou známe, například ve Francii, samozřejmě v Německu, tam funguje takto podpora těchto malých středních podniků, funguje to velmi dobře a my bychom si přáli, aby tato věc byla prodiskutována v tom smyslu, zda by například tyto německé, francouzské nebo britské země neměly být aktivní také v jiných zemích. My máme teď skutečně kompletně zablokovány eh, tyto finanční prostředky, takže eh, zda by mm, například investiční německá banka nemohla podporovat řecké podniky, zatím to nejde, měli bychom přemýšlet nad tím, zda je to možné. My potřebujeme tyto podporující banky ve všech eh, zemích. Také mm, víte, že Evropská investiční banka by mohla být aktivnější v těchto krizí postižených zemích prostřednictvím těchto investičních bank, ne přímo. To jsou tedy e, systémy, které známe ze všech těch programů Jeremy, Jessica. To znamená, máme tady k dispozici know-how, které bychom mohli využít. A jako ekon musíme být aktivní Tady kapitál eh, by se který není využít prostřednictvím fondu v jedné zemi, by mohl využít tohoto mechanismu, který nyní známe, a mohl by být nasměrován na podporu těch ekonomik nebo malých a středních podniků. Pokud uvedu Řecko, Takže Řecko zatím eh, využilo pouze 40 těch podporných prostředků. Řecko má jeden rok na to, aby alokovalo těch zbývajících 60 Jinak to propadne, tyto peníze propadnou. Takže je opravdu na čase, aby do roku 2013 se vytvořil takovýto podpůrný nástroj společně s Evropskou investiční eh, bankou, s prezidentem velice dlouho hovořil, ten bude eh, takto pracovat. Ale musím říct, že komise toto z velké části blokuje. Já vám to říkám eh, upřímně. Tady nejde o ty velké akce, ale jde o ty eh, menší konkrétní záležitosti. Kvalita a informace, to je můj další bod. I to hraje velkou roli. Komise tomu říká rating. Samozřejmě to je zásadní věc. Je nutné, aby peníze tady byly k dispozici přes eh, tu krizi, která zde existuje. To znamená, je nutné poskytovat eh, všem těm podnikům eh, dostatečné informace a k tomu by měly sloužit jednotná kontaktní místa. Byrokracie je to další bod. Byrokracie, to je stále velký problém při zakládání MSP, jsou velké rozdíly mezi členskými státy z hlediska lhůt pro založení MSP, z hlediska jednotlivých postupů. Například v Řecku potřebujete 20 podpisů pro to, abyste založili podnik. To je příliš mnoho. I tady je nutné, aby komise uplatnila svůj vliv na členské státy, aby tato byrokracie poklesla a myslím, že toto k tomu může posloužit. Late payment, o tom jsem mluvil. Eh, tady to spoždění není prakticky akceptovatelné a komise musí v případě nutnosti použít i tvrdší prostředky. Další bod. Daňový režim. My máme odlišné daňové eh, režimy a i v období krize přes nátlak trojky Portugalsku, možná i ve Španělsku, ale v každém případě eh, Řecka se to dotýká. V těchto případech zažíváme navýšení daní a to opravdu je velký problém po MSP. V Portugalsku máme paradoxní situaci navýšení daní tak eh, rdousí tu ekonomiku, že eh, dochází vlastně mm, k zpětné reakci z hlediska mm, těchto státních příjmů. Tady skutečně tato politika měla negativní, jednoznačně negativní dopad na mm, malé a střední podniky, takže to bychom měli eh, zapojit do všech těch úvah. Možná na konferenci předsedů by se o tom mělo mluvit. Bylo by dobré, aby eh, ta politika trojky zde se s tím nějakým způsobem vyrovnala, protože tady jde něco špatným směrem transparentní právní rámec při veřejném zadávání, tedy při zadávání veřejných zakázek, to je také záležitost, kterou všem tady nechci nyní rozvádět. Jaké jsou lhuty pro pozměňovací eh, návrhy? Zatím tedy v anglické mutaci 16. října. A pokud dodržíme náš harmonogram, tak 5. a 6. listopadu se ještě sejdeme a 28. a 29. listopadu. Takže to je veškerý komentář, který mám, pane předsedo. Good. Well, thank you. Uh, thank you for that comprehensive... Velice děkuji za tento srozumitelný přehled. Také si myslím, že je to dobré propojit s těmi semináři, které vede výbor Econ, s těmi diskusemi, protože to je velice zásadní pro reálnou politiku. Tak, Teď paní Hanslík se ještě hlásila o slovo. Máte slovo? Děkuji za slovo, pane předsedo. Co se týče zjednodušení přístupu malých a středních podniků k financování, tak podle mého názoru musíme vzít v úvahu různorodou e, situaci v Evropě. Myslím si, že je dost těžké najít nějaký e, přístup pro financování malých a středních podniků, který by se mohl vztahovat na všechny. A je tedy důležité brát v úvahu ty rozdíly. Je eh, Někdy je zde i problém, že samé malé a střední podniky nemají dost eh, informací o možnostech financování, což tedy naruší nebo může to zpomalit jejich rozvoj. A myslím že bychom měli přemýšlet o tom, jak tu situaci zlepšit. Eh, bylo by to... Důležité je mm, uvědomit si, že eh, úvěry jsou pro podniky něco, co jim pomáhá a že to není něco, co je má nějak zatížit. Také chci ještě zdůraznit, že malé a střední podniky jsou pilířem evropského hospodářství a musíme je podporovat. A právě financování je jedním eh, z nejdůležitějších aspektů při zakládání a rozvíjení firm. Máme celou řadu nástrojů pro podporu malých a středních podniků, ale ukazuje se, že eh, kvůli nedostatku povědomí těch eh, malých a středních podniků o tomto financování nejsou tyto nástroje dostatečně využívány. Chybí zde tedy informace takových eh, možnostech, proto je to důležité také zdůraznit a měli bychom na to ve zprávě jasně upozornit. Souhlasím se stanoviskem, podle kterého je důležité odstraňovat eh, různé překážky, zejména administrativní překážky. Musíme usilovat o zjednodušování všech postupů, protože pokud potřebujete 20 podpisů na to, abyste otevřeli, abyste mohli založit eh, eh, malý podnik, tak to zcela jistě nikomu neusnadňuje život. Celkově tato mm, zpráva má zlepšit přístup malých a středních podniků k financování a usnadnit jim i celkově život. Ještě chci říct, že plně souhlasím s tímto stanoviskem. Musíme také zaručit to, aby směrnice o opuštěných platbách byla transponována co nejdříve, protože právě často opuštěné platby velice často působí těžkosti podnikům a někdy vedou i k bankrotům těchto podniků. To je vše, co jsem chtěla říct a omlouvám se, ale budu muset odejít o trochu dříve. Nebudu si moci vyslechnout zbytek dnešní schůze, ale zítra si ji vyslechnu v tom záznamu. Chtěla bych vám ještě všem poděkovat za zajímavé rozpravy a už tedy budu muset utíkat. Děkuji, říká předseda. Jsme velice rádi, že jste s námi vytrvala. A vím, že vy sama velice silně podporujete malé a střední podniky a dobře víte, eh, kde je ten zakopaný pes. Nyní pan profesor Koreada Campos. Malcolm. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dokument, který nám byl eh, předveden, představen, panem zpravodajem, je velice zajímavý. Je to dokument, který má mnohem větší záběr, než bylo původní doporučení výboru. My všichni jsme tak eh, trošku nedostatečně důrazní. Víte, že opravdu MSP jsou tou výraznou pěchotou v Evropě. MSP nejsou eh, stejné je tady opravdu mnoho rozdílů, jak řekla paní Hanzik. Já myslím, že jsou tady dvě kategorie těchto malých a středních podniků. Jednak tradiční, které dnes čelí problémům udržení pracovních příležitostí. A potom na druhé straně máme inovativní MSP, které mají méně problémů z hlediska pracovních míst protože se většinou jedná o mladé lidi, absolventy univerzit. Tyto podniky však naráží na problémy financování rizikových podniků. Nebylo by dobré, jak si mm, smíchat tyto dvě kategorie, protože jejich systémy jsou odlišné. Proto bychom měli mít strategii diversifikace. I když v důsledku krize máme několik eh, zablokovaných situací. Jednak daňové systémy. On zpravodaj o tom hovořil. Existuje domněnka, že pokud se v Portugalsku například zvýší DPH pro restaurace, víte, že ze 13 se to dostalo 23 tak eh, zde byla domněnka, a dokonce komise doporučovala, aby na rok 2013 se DPH zvýšilo o 9 Ovšem podle odhadů dojde vlastně k dvouprocentnímu poklesu příjmů praňmenících z výběru DPH. Takže všechno, e, vlastně, co bylo zde popsáno předtím, je zastaralé. A to jsou problémy, kterým čelí všechny MSP. Drahý, druhý problém je byrokratická zátěž. Tato byrokratická zátěž je v některých zemích vyšší, například Portugalsku. Portugalsku vytvoříte podnik za 20 minut prostřednictvím speciálního softwaru a jednotných kontaktních míst, které už 8 let eh, víceméně existují. To znamená, za hodinu se tam vytvoří 16 podniků. V našich zemích čelíme také problému e, přístupu k financování, přístupu k bankám a pak dochází k opožděným platbám ze strany veřejných orgánů. To je neakceptovatelné. Veřejné orgány nejsou rizikovými pláci, ale vykazují spoždění a to je velmi vážné pro malé a střední podniky, které dostávají opožděné platby. Je to stejné, jako kdyby vůbec nedostávali platby. A nyní financování. My se domníváme, že je zásadně důležité přijmout směrnici ohledně opožděných plateb. Tady komise musí prokázat větší smysl pro inovace. Samozřejmě existují jednotná kontaktní místa a další mechanismy, které byly přijaty. Já si myslím, že musíme využít této příležitosti v souvislosti s regulacemi bankovního sektoru. Víte, že k tomu nyní dochází, byla vytvořena příslušná struktura na evropské úrovni. Měli bychom toho využít a lépe zohlednit problém financování MSP. Nejsou to velké banky, které by se měly zabývat přeshraniční, přeshraničními problémy. Protože tyto banky nezajímají tato malá nízká čísla. My musíme najít eh, společné mechanismy, které by mohly být přijaty v rámci těch lokálních bank. To je to, co jsem k tomu chtěl říct a blahopřeji panu zpravodaji. Well, thank you very much. Děkuji vám. Vím, Za DJ Enterprise je tady pan Pap, ale já si také dovolím eh, stručně jako stínový zpravodaj za naši frakci. Já jsem velice rád, že tohle je tak rozsáhlý dokument. Na druhou stranu, myslím, že to ukazuje, jak eh, složité a rozmanité jsou cesty, jak eh, hledají, na kterých hledají malé a střední podniky finance. A myslím si, že zjednodušit a vysvětlit e, ty e, volby pro malé a střední podniky je velice důležité. Zabýváme se tady celou řadou e, podniků, tedy způsobů, které se hodí podle typu podniku a jeho stáří. Já jsem byl rád, že se tady začíná hovořit o tzv. business angels, protože v naší zemi, když já jezdím k inovativním podnikům, tak oni říkají, že na začátku Business Angels jsou vlastně jediní, eh, jediným zdrojem financování, protože dříve to dělali eh, tradiční banky, teď už vůbec ne. A potom jsou tady eh, zkušenosti z minula. Protože tito lidé, ti business angels, jsou bývalí manažeři a kombinují tedy finanční a manažerské zkušenosti. A to je nesmírně důležité. A proto daňové eh, zohlednění eh, těch lidí, kteří eh, jsou k tomu připraveni a dávají z toho z vlastního peníze do toho, je tady velice důležité. A bude stále důležitější. Děkuji Jorkovi za to, že ve zprávě také zmínil veřejné zakázky. Myslím si, že to bude velice důležité, zejména pokud jde o um, Inovace. Máme tady takové eh, partnerství eh, pro eh, inovace, na kterém teď pracujeme. A je důležité, aby poskytovatelé financí si uvědomili, jak je to důležité, protože malé a střední podniky, které mají spoustu zákazníků v soukromém sektoru, jsou mnohem méně rizikové než někdo, kdo nepracuje pro budoucího zákazníka. A my musíme zajistit, aby poskytovatelé financí dobře pochopili eh, tyto partnerské eh, instrumenty ve veřejných zakázkách, tak aby eh, si uvědomili, že řízení rizik je vlastní jejich zákazníkům a potom byli ochotnější mm, poskytovat financování. A tohle jsou dvě konkrétní věci. A teď, pane Rábe, bohužel vám dám nějakou minutku nebo tak, tak kdyby se představil. A možná, že to s vámi probereme ještě někdy později. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, poslancům za podporu a připomínky. Souhlasím s tím, že přístup k financím je důležitý a my se pokoušíme eh, poskytnout eh, přehled různých iniciativ, které komise dělá se členskými státy, aby usnadila přístup malých a středních podniků k financím je důležité informovat podniky o tom, že jsou finance k dispozici prostřednictvím některých nástrojů do konce října. My například budeme mít jedno kontentní místo, eh, které se bude týkat přístupu ke všem evropským finančním instrumentům. Budeme mít eh, jednotný webový portál k přístupu k financím a tam eh, budeme mít přehled všechno se strukturální fondů, z Evropské investiční banky a dalších programů jako ASA a ASFF. To je důležité a také mm, pracujeme eh, s Enterprise Europe na tom, abychom eh, lépe informovali eh, všechny o mm, možnostech Evropské unie. Informace jsou opravdu klíčové. Evropská komise zahájila informační kampaň ve členských státech tak, aby informovala nejenom podniky, eh, pokud jde o eh, jejich práva v, při opožených platbách, ale také eh, o možnost těch právního systému. A tady děkuji parlamentu v této souvislosti. Budeme se zabývat samozřejmě přístupem k financím i do budoucna. Pokud je o ty úspěšné příklady, ano. Skype byl opravdu um, jedním z nejjasnějších případů, ale máme tady i um, platbu Xing třeba, kterou jsme kofinancovali v Německu, um, nebo Angry Birds, to je oblíbená hra mezi dětmi, ta se prodává nejvíc na iTunes, mezi pěti nejprodávanějšími je, a to se také uh, financovalo uh, zdrojů Evropské komise a také se budeme těšit tady na zlepšování situace i dále. Dobrá, děkuji vám. A teď dám slovo panu zpravodaji. A potom asi probereme ještě harmonogram, protože ten je velice napnutý. Takže máte slovo. Děkuji e, za připomínky a podněty, velice konkrétní. Eh, za prvé k tématu Business Angels. Já bych byl rád, že já samozřejmě jako eh, navrhovatel tohoto stanoviska mám jenom omezený prostor, kde bychom měli konkrétní příklady eh, z Portugalska, pokud je o ty daňové aspekty a mohli tam něco takového dát, tak bychom byli rádi, že to, co jsme vždycky tak trochu říkali, Eh, je pravda, že vyšší eh, daně nevedou k eh, lepšímu fungování hospodářství a k lepším výnosům. Máme jenom týden na pozměňovací návrhy, takže jsme pod značným tlakem. 5. 6. listopadu se tady sejdeme a budeme hlasovat a 8. 20. a 29. listopadu tedy budeme hlasovat. Já vím, že je to opravdu naprotý harmonogram a omlouvám se, že jsme to eh, nestihli přeložit včas, eh, bude to k dispozici později. Ale pokud jde o eh, zpracování informací, tak si myslím, že by bylo velice užitečné, abyste podávali poznací návrhy v angličtině. To by pomohlo všem. Každopádně vám děkuji. A ještě než uzavřu schůzi, tak vám všem připomenu, že příští týden je týden jednotného trhu. Vím, že řada z vás bude dělat eh, spoustu akcí ve svých vlastních členských státech a budete eh, také eh, zahajovat program tady parlamentu v pondělí. A tam se tedy uvidíme. A výbor se opět sejde v pondělí 5. listopadu ve 3 hodiny a potom 6. bude mít dvě zasedání v 9 a ve 3 a těším se na viděnou. Děkuji vám za vaši dnešní účast a tímto jednání končím.